Ehm, Drazí kolegové, dobrý den. Navrhuji, abychom zahájili naši práci a k bodu 10, který máme na programu. To bylo tak, že náš zpravodaj, pan Ole Kristensen, který se zaobíral rám, zprávou rámce pro zprávu a řízení evropských společností, nemůže být mezi námi, ale je nahrazen koordinátorem z socialisty. Pane Sarkasi, máte zprávu k tomuto velice důležitému bodu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, první věc je, že chceme požádat, abyste omluvili našeho zpravodaje, který musí být na, zůležit na důležitém zasedání s africkou zemí a nemohl prostě změnit své plány, musel odletět a nechal mi tady poznámku s tím, jak vypadá stav vyjednávání. Eh, zatím se podle toho, co vyjádřil, pracuje velice koherentně. V souladu s časovým programem ve Štrasburku jsme minulý pátek měli velice podnou diskusi a celá, celý týden ještě otevřený pro zpracování, finální zpracování pozměňovacích návrhů. Došlo k velkému zblížení, bylo tady 71 pozměňovacích návrhů, 53 už byly zpracovány do kompromisních návrhů s pravodajem a 18 pozměňovacích návrhů, které zbývají, eh, vypadají tak, že většina z nich se vztahuje na úvodní ustanovení a nepředstavují nějaké enormní potíže. Jako vždy jsme nalez, se nalezly dobré kompromisní návrhy, zblížily se určité extrémní pozice o informacích, o poradenství, o zapojení pracovníků do rozhodovacího procesu, sociální dopad, rozmanitost správních rad a podobně. Možná, že tady je určitý rozdíl mezi původním návrhem zpravodaje a tím, co se dostalo do kompromisních návrhů. Došlo tady k větší flexibilitě na základě zbližování různých pozic a byly zde zapracovány prvky, které aniž by ztratili duch kompromisu, protože ten kompromis je jasný, eh, kompromisní návrhy se snažily docílit větší transparentnosti a docílit to, aby vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci byly produktivnější, aby správní řízení skutečně bylo pro blaho jak pracovníků, tak podniku, aby podniky byly produktivnější a tato účast pracovníků by měla přispět k užitku obou stran. Bez pochyby tady máme ještě některé problematické prvky, zejména dva pozměňovací návrhy G a L protože většina z nich byla víceméně domluvena. Máme tady určitý problém k povinnému El primer k povinnému charakteru nebo nepovinnému charakteru a první stanovisko zpravodaje bylo, aby to bylo povinné ve všech podnicích a připravil pozměňovací návrh, který by umožnil, aby malé a středně velké podniky mm, eh, to nemuseli sledovat, u těch velkých to bylo povinné, u těch velkých tedy já podle vzoru eh, německého. Čili byla by to určitá povinnost zabudovaná, ale jenom pro velké podniky. A potom, paní předsedkyně, další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh L. A tady došlo také k určitému zblížení názorů v souvislosti eh, s finanční účastí. Kompromisní návrh, který představil Ole Kristensen, znamenal, aby tady byla ochrana opatření, aby určité akcie nepřekročily určitý základ v relaci k výdělkům a aby sloužily jako určitý nástroj pro motivaci pracovníků, ale aby to nenarušovalo koncepci platů pro zaměstnance, protože i když se tady budou zavádět nové elementy do výplat, tak bez pochyby by tady měl zůstat určitý základ, který by byl v některých státech legální na základě zákona, v určitých zemích na základě vyjednávání kolektivních smluv. To zhruba byly ty nejkonfliktnější pozměňovací návrhy a pan poslanec jinak vzkazuje, že je naprosto otevřený až do pátku pro další připomínku, protože toto je skutečně téma, eh, kde všechny politické skupiny jsou zavázány hledat takovou zprávu, která by skutečně sloužila všem, takže je třeba snažit se o zblížení. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ehm, Děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tu místo kolegy Filipa Tabako, který je eh, v zahraničí na kongresu LDR. Zaprvé chci poděkovat zpravodaji za kompromisní úpravy a za užitečné setkání. Nicméně nadále je přesvědčen, že je třeba provést další úpravy. Zaprvé je třeba jasně rozlišit eh, řízení podniků a sociální zodpovědnost podniků. To je třeba jasně odstínit v kompromisním návrhu A. Za druhé, Eh, je přesvědčen, že ten přístup, eh, který je stejný ke všem, nefunguje, protože v členských státech se liší eh, struktury řízených podniků a návrh to nevždy zohledňuje. Neměli bychom tedy použít jen jeden příklad, jako je například v kompromisním návrhu B, kde jde o spolurozhodování, pokud o řízení podniku. Je třeba také rozlišovat mezi podniky, které jsou kotované a nejsou kotované na burze, podniky finanční a nefinanční povahy a také je třeba rozlišit mezi velkými a menšími malými a středními podniky, také je to v kompromisním návrhu G. Také je třeba věnovat větší pozornost lepšímu fungu- zlepšení fungování stávajících systémů řízení a zprávy, tak jak jsou implementovány aplikovány v celé řadě členských států a teprve jako poslední, teprve jako poslední útočiště a pokud je to opravdu naprosto nezbytné, je přijít, je možné přijít správně závaznými formami řízení eh, podniku a eh, tedy eh, kolega informoval o tomto návrhu jak zpravodaje textínového zpravodaje. Pan Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že pan Christensen je jedním z poslanců, kteří jsou ochotni spolu nést kompromisy, což je dobrý základ. Dovolte mi, abych připomněl, že tenkrát k jeho zprávě k flexicurity eh, jsme byli schopni domluvit se s ním a EPP podpořila jeho stanovisko. U tématu CSR které bohužel už není v naší kompetenci. Poté jsme vlastně pouze ti, kteří mají zaujmout stanovisko, tady máme stejné téma, které sledujeme již řadu let. Není tady nic nového. Měli jsme dvě zprávy bývalého kolegy Matthewse, eh, který řekl, že to musí zůstat na dobrovolném základě. To je jasná pozice EPP musí to být dobrovolné. A teď tady dochází k pokusu zavést nucenou regulaci. Domnívám se, že někteří lidé si měli skutečně uvědomit, jaká je realita podniků. Co to je s tím nucením? To znamená, že bychom měli takové regulování podniků, eventuálně by se dalo říci, velké je třeba nutit, ale malé ne, ale to také není možné, když se podíváme na to, Možná velké podniky by byly schopny to udělat spíše, protože mají eh, veliký stav pracovníků, mohou skutečně pracovat na tomto základě, mohou se silněji podílet, ale vždyť oni to vlastně dělají. S možností podpořit odpovědné akce, mohou skutečně vlastně dělat velkou propagaci také pro sebe, ale to přece nemusí být vynucované řešení. U malých a středních podniků je to naprosto nemyslitelné. Já tedy nevím, jak často kolegové chodí do malých a středně velkých podniků. Někteří, některé poslance znám, kteří v pondělí a v pátek navštěvují tyto podniky. A ty, tyto podniky nám ukazují, jak fungují, jaké akce dělají, ale systém výkaznictví, kde by z toho vzešlo prostě nějaké řešení, které by znamenalo obrovskou bychli zpracovávat, to nemůže být řešení. Je třeba dosáhnout určitého počtu bodů, aby malé a středně velké podniky se mohly účastnit veřejného řízení na, při, výpisu, při výběrových řízeních ve, při veřejných zakázkách. Až kolega se vrátí, měli bychom využít příležitost a hovořit s ním. Alejandro, ty už si na to upozornil, bylo dosaženo velice dobrých kompromisů, ale tato zásadní myšlenka, znovu říci, snaha tady zavádět nějaké nucené úpravy, snaha, která již mnohokrát stroskotala, přece nemůžeme to zkoušet každýho, každého půl roku. Eh, když prostě komise se to tak úplně nelíbí, tak to nemůžeme zase vytáhnout, aby tedy parlament to konec konců spolknul. To nejde, musíme tady mít skutečně trvalou udržitelnost i co se týče našeho postoje. Usnesení a rozhodnutí Evropského parlamentu by mělo platit delší dobu. Toto téma bychom měli s Ole na každý pát ještě projednat. Jedná se o dva body, ale pan kolega na to už správně poukázal. To jsou skutečně zásadní body pro nás. Můžeme říci, že uděláme bojové hlasování, ale myslím si, že jsme vždycky učinili dobře i ve výboru pro zaměstnanost, když jsme se pokoušeli vypracovávat dobré kompromisy. Čili zelené světlo se ještě nestalo žlutým světlem a doufejme, že ne červeným světlem, aby se neřeklo dobře, tak bude boj. Můžeme bojovat, ale nechceme to, protože dobrovolnost je velice cenný statek a nejenom taková nějaká malichernost na okraji získáme-li dobrovolnost, bude to mít větší efekt, protože podniky vlastně se nakazí víc a víc tímto pozitivním duchem, protože budou zaměstnance více motivovat protože když toho nedosáhneme, tak a když toho dosáhneme, tak to bude zpráva, kterou ze srdce rádi podpoříme. Děkuji. Já bych se ráda vyjádřila k tomuto bodu. Pan Thomas Mann právě zmínil argument, který byl uveden ve zprávě Bošele Matthewse, předcházejícího zpravodaje. My už jsme v tomto výboru i v diskuzi o stanovisku, které jsme dělali pro zodpovědný výbor INTA, znovu otevřeli diskuzi o povinném charakteru ustanovení v oblasti sociální a ekologické zodpovědnosti podniku. Divím se, že pan Thomas Mann tady chválí, že ta dobrovolná pravidla působí výchovně. Přitom sám dobře ví, jak to vypadá s tím ukládáním automatických sankcí, takže má trochu zaujatý náhled na podmínky, za kterých můžeme dosáhnout výsledku. Dále vidím, že pokud jde o dobrovolná ustanovení, tak eh, jsme celou Lisabonskou strategii vytvořili na základě dobrovolnosti a otevřené metody koordinace s výsledky, které vidíme. Pokud chceme dosáhnout pokroku, musíme jít kupředu. Pan Tomas Mann říká, ale už jsme o tom hovořili, nemá smysl, abychom se k tomu vraceli. Ale ano, protože jsme nehovořili o těch nerovnováhách, které existují v rámci Evropské měnové unie. Nemluvili jsme také o takových eh, věcech, jako jsou třeba eurobondy. A teď se mění kontext a teď o tom musíme mluvit. Dřív to nebylo nutné a teď si myslím, že je jasný případ, kdy musíme se poučit z krize a to se týká i řízení podniku. A jsou zde otázky, na které já jsem velmi citlivá. Zpravodaj se o tom zmínil. Musíme rozlišit mezi podniky a nesmíme je dávat všechny do jednoho pytle. Já bych byla ráda, kdybychom pracovali na tom kompromisu společně. Navrhují se zde dvě míry flexibility, které můžeme mít my jako zákonodárci. Platil by povinný charakter, to znamená, že malé a střední podniky by se nechaly stranou, ale velká skupina, nebo velké skupiny, já nevím, že by třeba velké skupiny o to neměly zájem, ale měli bychom zavést také harmonogram, aby se takováto ustanovení zaváděla postupně. A ještě další argument, který bych ráda dodala. Já jsem s velkým pobavením, no nevím, jestli se člověk může bavit, když se dnes podívá na trhy, ale to, co se stalo u Societe General. Societe General, to je velmi známá francouzská banka, oznámila výsledky, které byly mnohem nižší, než se předpokládalo. A zároveň oznámili, že tím pádem nebudou rozdělovat bonusy. To jim tedy neuložil zákonodárce, ale býval by to měl uložit. A trhy to vnímal jako pozitivní signál. Já si myslím, že my jako zákonodárci bychom se neměli cítit omezeni chováním podniku. A dobrá zpráva a řízení, to nastává potom, když jsme to vyzkoušeli na dobrovolné bázi, vyvodili jsme z toho ponaučení a potom jsme dali za povinnost určité podmínky, určitá ustanovení, aby měli opravdu ten výchovný charakter, který my chceme. Pan Kreuzmann se ještě přihlásil a už tedy uzavírám seznam řečníků, takže pan Kreuzmann a na závěr zpravodaj odpoví. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já jsem znovu překvapen, jak tady eh, prezent, to, jak tady porušujete neutralitu jako předsedkyně tím, že tady takto silně zasahujete. Každý den hovoříme o tom, jak můžeme odlehčit malým a středně velkým podnikům Small Business Act, eh, máme meziparlamentní skupinu, kde jsou zastoupeny všechny frakce, které se zasazují o malé a středně velké podniky. Mám pocit, že vůbec netušíte, co, jaké náklady taková zpráva a takové výkazy způsobují. Jsou tady velké podniky, jako například BASF, eh, ty prostě si to nechají certifikovat eh, ekoústavem, aby měli věrohodnost. No měli byste asi, měla byste Eh, sbírat eh, tyto zkušenosti těch velkých podniků a měli byste to také eh, skutečně adresovat pouze na velké podniky. Vždyť je to dodatečná zátěž. Oni už mají povinnost výkaznictví, co se týče ročník uzávěrek, co se týče zveřejňování, to všechno už je přece povinné. Ale tato zpráva, kterou žádáte, takovýto výkaz, to je dodatečná záležitost a vlastně vůbec nemusíte předepisovat, jaký to má být obsah, vždyť to vůbec nemůžete srovnávat. Jsou tady různá odvětví, která se liší a to všechno způsobuje náklady. E, a když to chcete zavést, tuto povinnost na celé Evropě, v celé Evropě, tak vám mohu říct, co se stane. Ta firma, kterou jste tady uvedla, tento velkopodnik, ty mají ty odpovídající informace a když to budou dělat na dobrovolné bázi, tak e, toho lze dosáhnout, ale domníváte-li se, že něco takového se má regulovat vnitrostrátně, nemám problém. Domnívají-li se francouzi, že si to mají udělat, tak si to udělejte. Ale jednotlivé země mají různé deficity, v jiných se to dělá, ale to přece nevylučuje, když je to v jedné zemi, že by to muselo najednou být na evropské úrovni. Já bych tady chtěl naprosto podpořit kolegu Mana. A když se má rozlišovat pro malé a středně velké podniky, a to by byla určitá možnost, no tak se musíme ptát, jakou mez tady dáte 250 zaměstnanců nebo 500 zaměstnanců, tady přece není eh, jasná velikost. Povinnost výkaznictví je vždycky ve vztahu k dodatečným nákladům, které vzniknou. A to musí být přeci v relaci k obratu a k výnosu. A my všichni víme, eh, jakou máme finanční krizi. Paní Berešovou to vůbec nezajímá, ta vůbec neposlouchá, to vždycky zjišťujeme. Když tady konstatujeme finanční krizi, tak vidíme, že můžeme propadnout zase do hospodářské recese. A právě v tomto nebezpečí, že hospodářství se zpomalí, eh, bychom tady zaváděli další náklady pro podniky a k tomu přijde ještě jedna věc, a teď se blížím k závěru. Evropské podniky stojí v celosvětové hospodářské soutěži. Dobře, v Evropě můžou mít férové hráče, ale musíte vědět, že jiné velké podniky vůbec nemají tyto povinnost. Eh, tam třeba jsou to náklady 5 eur. Kdyby to byly náklady 5 euro, měl, měl, byste mě na své straně ale když sbíráte údaje pro, ekologic, pro dodržování ekologického předpisu, mělo by se to dělat na celosvětové úrovni a nikoli pouze na evropské. To by bylo relativně neproblematické. Musíte ale na to hledět z globální úrovni. A to znamená dodatečné náklady. Komise to taky nechce, paní kolegyně Beresová. Pane Kreutzmane, já jsem vás nepřerušila. Pouze bych byla ráda, kdybyste se vrátil k tomu spochybňování mého předsednictví, protože já si myslím, že má neutralita. Ne. Vy jste mě napadnul, takže já žádám o právo vám odpovědět. Při výkonu svého předsednictví se musím ujistit o to, aby jednotlivé skupiny měly dostatek času, aby respektovali řád a aby práce dobře fungovala. Ale to není neslučitelné s tím, že se já mohu zapsat na seznam řečníků a vystoupit v rozpravě. A právě proto jsem takto vystoupila jako členka socialistické frakce a ne jako předsedkyně. Ale pokud si myslíte, že já nemůžu mluvit, když jsem předsedkyně, tak budeme mít zásadní nesouhlas a já si myslím, že je nutné, aby všichni předsedové, i dokonce předsedové EPP, eh, mohli vystupovat za stejných podmínek. Eh, incident je tímto ukončen, ale já si myslím, že jsem velmi loajální ke každému z členů tohoto výboru při svém předsedání. V každém případě to je můj cíl. Teď dám slovo zpravodaji a předávám předsednictví naší místopředsedkyni. Děkuji, paní předsedkyně, já také. Na úvod odpovím laskavěji, samozřejmě laskavěji než pan Kreutzmann na to, co zde říkal. A pro ilustraci pro všechny členy výboru řeknu, že především tady nevydáváme zákony o ničem. Kdyby si kolegové přečetli texty a pozměňovací návrhy, možná by se rozprava zaměřila na to, co říkají texty a co říkají uh, pozměňovací návrhy, protože občas vedou ideologické debaty, které nemají s textem nic společného. Ten text, pane Krojcmane, je zelená kniha a Komise pokládá otázku sociálním partnerům a parlamentu ohledně zapojení pracujících do ekonomického řízení podniku, takže se nejedná o žádné zákonodárství, nejedná se o žádnou směrnici. Je to pouze otázka pro výbor pro zaměstnanost. Ptají se nás, zda je dobré, aby se pracující účastnili ekonomického řízení. Takže zde není žádná eh, technická legislativa. Měl byste věnovat tedy pět minut tomu, abychom si udělali rozdíl mezi tím, co je velký podnik, co je malý podnik. Pokud si přečtete kompromisní návrh G našeho zpravodaje, tak přesně vidíte, o co tam jde. Takže nehorujte proti něčemu, co už existuje. Existuje to v kompromisním návrhu zpravodaje tam existuje skutečná vůle říci komisi, že ať už je řešení jakékoliv, musí rozlišit mezi velkými a malými a středními podniky. A říká se tam i více věcí, že musí vzít v úvahu také to, jaké jsou úrovně pravidel, které existují v tomto podniku, dobrovolné etické kodexy. Dokonce ten kompromisní návrh ani neříká, že existuje evropská legislativa. Říká, že to podporuje, pokud by ta legislativa existovala, byla by to pouze rámcová legislativa, která se bude v každé zemi rozvíjet eh, náležitým způsobem. Eh, pan Thomas Mann eh, vystupoval trošku laskavěji, paní Harkin taky hovořila a já myslím, kolegové, že v této chvíli si musíme uvědomit, že děláme zprávu pro jiný výbor. Z náhledu výboru pro zaměstnanost a jsme v historickém okamžiku, kdy v Evropě vidíme, že velké podniky, velké finanční instituce, které mají etické kodexy, tyto etické kodexy nedodržovaly. Ta otázka dobrovolnosti, dokonce i u podniků, které jsou kotované na burze, vytvářejí systémové riziko pro všechny naše státy a pro celou Evropskou unii je přehnané žádat, aby tyto podniky měly stejně jako vy Němci etický kodex? Můžeme říci, podívejte se na Německo, tam mají efektivní způsob, kdy existuje transparentnost, pracující vědí, jak se řídí podnik. Můžeme říci něco takového, anebo je to socialistická revoluce. Není to socialistická revoluce. Je to ta sociálně křesťanská nebo demokraticko-křesťanská revoluce, která proběhla v Německu a tím se dá zlepšit transparentnost a efektivita podniku. Paní Harkin, pane Mane, já mám mandát pana Kristensena, abych vám řekl, že ten jeho text už byl velmi spružněn, je otevřen větší flexibilitě. Buďte i vy flexibilní. Nemůže mít kompromis eh, někdo, kdo se k tomu staví extrémně. Nemůžeme zapírat eh, historii úspěchu evropských podniků, které mají ten nejcharakterističtější model. Takže můžeme se podívat, jak fungují podniky v Německu. To je také příklad. A to je vše. Děkuji. Děkuji. A... Eh, na 5 prosince, přijetí v, na plenárním zasedání, potom v březnu. A nyní tedy přecházíme k hlasování. Já doufám, že máte své hlasovací karty. Pokud někdo nemá, můžete se prosím přihlásit, abychom věděli, že vás máme započítat. Dobře, takže první zpráva je zpráva eh, Koreny Medelas o střednědobém přeskumu Evropské strategie 2007-2015, pokud jde o bezpečnost práce, ochranu zdraví na pracovišti. Jde o kompromisní návrh P. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Prošlo. Kompromisní návrh C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 46, kdo je pro, kdo je proti. Já se to ještě ověřím. U 46. Myslím, že Uh, could you uh, just indicate if you've got a problem with the machine? Pokud máte problém s hlasovacím zařízením, prosím, uh, přihlašte se. Šestnáct pro, osmnáct proti, neprošel. Čtyřicet sedm. Um, neprochází kompromisní návrh D, kdo je pro, kdo je proti. Zase se to budu muset ověřit. Znova tedy pozměňovací návrh D. Hlasování je uzavřeno. 31 pro. To tedy vůbec nebylo uh, blízko. Já jsem měla pocit, že někdo tedy vlastně ukazuje, že nesouhlasí, ale jak to teď vypadá, pozměňovací návrh D prošel. Pozměňovací návrh E, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. MVH. Kdo je pro? Kdo je, tady pozměňovací návrh H. Kdo je pro? Kdo je proti? schválen, zdržel se. Hlasování je ukončeno. 20 pro, 15 proti, schválen. 58, kdo je pro, kdo je proti. Já si to zase ověřím k 58. Hlasování uzavřeno. Dvacet proti, šestnáct pro, neprošel. Padesát devět, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželo se, schváleno šedesát. Udělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželo se, schváleno druhá část, kdo je pro, kdo je proti neprošlo. Pozměňovací návrh 61, oddělené hlasování, kdo je pro první část, kdo je proti, zdržel se, schválena druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. 62, kdo je pro, neprošlo, 63, kdo je pro, proti, Zase si to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Ukončeno, neprošlo. 18, 18. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, neprošel. 65, kdo je pro? Proti? zdržel se, prošlo. 66 neprošel, 67. Kdo je pro, proti, zahajuji hlasování k 67. Ukončil, ukončeno hlasování. 19 pro, 16 proti, prošel. 68, kdo je pro, proti, Budu si to muset ověřit. Takže ještě jednou 68 pro, proti, zdržel se, prošlo. NV31 odpadá, kompromisní návrh H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošel. 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se, prošel. 71 stažen, 72, kdo je pro? proti, držel se, neprošlo. Kompromisní návrh I, kdo je pro, proti, prošlo. A tím se dostáváme k číslu 80, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo 81, eh, stejně to neprošlo, eh, takže 81, kdo je pro, proti, zdrželo se, prošlo. E, kompromisní návrh je, kdo je pro, kdo je proti, prošel. 83, kdo je pro, kdo je proti, já si to ještě jednou ověřím. 83 hlasujeme. Kdo je pro? Ukončeno hlasování. 20 pro, 16 proti, prošel. 84. Tady je ústní pozměňovací návrh. Má někdo něco proti? Budeme hlasovat pouze eh, k tomu novému výrazu, čili jenom k té části pozměňovacího návrhu 84. Máte to na svém hlasovacím seznamu, kdo je pro, kdo je proti, já se to ověřím. K této části 84 hlasujeme. Nem világos, hogy itt egy szóbeli módosító van, ezt mi ellenezzük. Tehát... Je to úplně jasné, jedná se o ústní pozměňovací návrh. My jsme proti, tento ústní pozměňovací, proti tomuto ústním pozměňovacímu návrhu, takže nemůžeme o něm hlasovat. Takže my chceme hlasovat pro text bez tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Já jsem se právě snažila vysvětlit, že taky, jak je to uvedeno na hlasovacím seznamu, vzhledem k tomu, že jsme schválili pozměňovací návrh 83, nemusíme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Hlasujeme pouze o tedy eh, přidání eh, té, té poznámky, takže nehlasujeme o tom ústním pozměňovacím návrhu. A já se ptám znovu, jak budete hlasovat k 84. Hlasování je otevřeno. uzavřeno. 27 pro, 7 proti, takže prošlo. Osmdesát pět. Odpadá, šest je kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti. Já si to ještě jednou ověřím. Hlasujeme. 86. Zdá se, že je to v pořádku. Hlasování je ukončeno. Hlasování je ukončeno, 25 pro, 11 proti, takže prošlo. 87. Hlasování zahájeno. Ne, my nebudeme hlasovat elektronicky, protože to je matoucí. Takže 87, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošlo. 88, kdo je pro? Proti? Ověříme si to, tedy hlasujeme k 88. A požádám, aby koordinátor se přihlásil. Hlasování ukončeno. 16 pro, 19 proti, neprošlo. 89, kdo je pro? Kdo je proti? Neprošlo. 90, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, já si to ověřím. Hlasujeme k číslu 90. Hlasování ukončeno. 20 pro, 16 proti, přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Já si to ověřím u 91. Hlasování zahájeno. Ukončeno. 15 pro, 21 proti, neprošlo. 92, kdo je pro? Proti, zdržel se, prošlo. 93, kdo je pro? Proti, zdržel se, prošlo. 94, kdo je pro? proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh Y, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. NV 17, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. NV 18 odpadá, kompromisní návrh K, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 96, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Prošlo. 97. Kdo je pro? Proti? Já se to ověřím. 97. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. 20 pro, 16 proti, prošlo. 98, kdo je pro? Kdo je proti? Odpadlo 99 staženo, 100 kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. NV2 kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 101 kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 102 odpadá, 103 kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. Ne, ověříme si to. Takže 101. 102, promiňte. Hlasování ukončeno. Já jsem si jistá, že to neprošlo. Ano. Ano, to poměrně významnou většinou, takže neprošlo. Podměňovací návrh L, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu M. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Prošlo. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Neprošlo. Kompromisní návrh N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. A jsme u 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Prošlo. 116 pro. Proti. To si ověříme. U 116 já myslím, že to neprošlo, ale je třeba to ověřit, takže otvírám hlasování. Uzavírám hlasování. Devatenáct pro, patnáct proti, prošlo. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, prošlo. NV32, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 118, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh O, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh 120, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 121, pro, proti, zdržel se, prošlo. 124. Kdo je pro? Proti? Prošlo. NV22 odpadá. NV27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prošlo. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Neprošlo. Kompromisní návrh P. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prošlo. A tím se dostáváme k 132, to odpadá, 133, kdo je pro, proti. Já se to tedy ověřím. Otvírám hlasování. Uzavírám. 21 pro, 15 proti, prošlo. 134, kdo je pro, proti, zdržel se, Myslím, že je to totéž, ale ještě to ověřím. 134. Uzavírám. Prošlo. 136. Kdo je pro, proti? Zdrželo se, prošlo. 137. Dílčí hlasování. Kdo je pro? Proti? Prošlo. Druhá část. Pro, proti. Ověřím tu druhou část. Uzavírám hlasování. 13 pro, 23 proti. Neprošlo. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Neprošlo. Kompromisní návrh Q. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 139 je kompatibilní se 138. 138 prošlo? Já se omlouvám, máte chybu na hlasovacím seznamu. 139 odpadá, 140 a tím se posunujeme na 145. 144 bylo staženo, 145, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 146, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 147 odpadá, 148, kdo je pro, proti, zdržel se, odpadá. 149, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 150, kdo je pro, proti. Ověříme si elektronicky, hlasování otevřeno, ukončeno. 17 pro, 20 proti, neprošlo. 151, kdo je pro? Proti. Držel se. Já si to ověřím. Hlasujeme k 151. Hlasování ukončeno. 21 pro, 15 proti, prošlo. 153, kdo je pro? Proti. Zdržel se, prošlo. 154, kdo je pro? Proti. Zdržel se, prošlo. 156 pro, proti. Ověřím se to. Otvírám hlasování. 155 uzavírám. 20 pro, 17 proti, prošlo. 156 pro, proti, zdržel se, prošlo. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 158 pro, proti, zdržel se, prošlo. NV6 odpadá. NV30, kdo je pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám. 13 pro, 22 proti, neprošlo. Kompromisní návrh 159 a kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 160, kdo je pro, proti, zdržel se, to si budu muset ověřit. 160. Otvírám hlasování. Někdo zřejmě nehlasoval, hlasování ukončeno. 20 pro, 17 proti, prošlo. 162 je kompatibilní se 160 a 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, že to neprošlo, ale ověříme si to sto, Otvírám hlasování k 162. Končím. 16 pro, 21 proti, neprošlo. Kompromisní návrh S. My jej ještě nemáme, takže to budeme muset řešit později je 164 pro, proti, zdrželo se, prošlo. Kompromisní návrh Z, kdo je pro, proti, zdrželo se, prošlo. 166, kdo je pro, proti, zdrželo se, prošlo. 167, kdo je pro, proti, zdrželo se, prošlo. 168, kdo je pro, proti, zdrželo se, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám. 20 pro, 17 proti, prošlo. 169, kdo je pro? Proti. Ověříme. K 169. Ještě jeden musí hlasovat. Uzavírám hlasování. 15 pro, 22 proti, neprošlo. 170, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. NV 7, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. NV 10, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 171, 172 bylo staženo, 173 Můžeme hlasovat, kdo je pro. Proti. Zdržel se, neprošlo. Kompromisní návrh T, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 176, kdo je pro, proti. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 15 pro, 22 proti, neprošlo. 177, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 178, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 179, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. 180, kdo je pro, proti, prošlo. NV3, kdo je pro, proti, prošlo. NV4 pro, proti, zdržel se, prošlo. 181 odpadá, dostáváme se ke 190, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 191, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 192, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 193, kdo je pro, proti. To si musíme ověřit. Končím hlasování. 15 pro, 22 proti, neprošlo. 194, kdo je pro? Proti? Já se to ještě jednou ověřím, omlouvám se. Takže ještě jednou hlasujeme k 194. Někdo ještě nehlasoval. Kdo je pro? Promiňte, tedy 20 pro, 17 proti, prošlo. 195, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. NV18, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 197, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 198 odpadá, 199, kdo je pro, proti, zdržel se, neprošlo. Kompromisní návrh S, kdo je pro, proti, zdržel se, prošel. A tím se dostáváme tím tedy je nahrazen pozměňovací návrh 163. A my se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Neprošlo. 204. Kompatibilní 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Neprošlo. 205. Pro? Proti? Neprošlo. 206. Pro? Proti? Zdržel se, neprošlo. Kompromisní návrh U. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, prošlo. 210. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, neprošlo. 211. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, neprošlo. Kompromisní návrh V. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, prošlo. 216. Kdo je pro? Proti? Držel se? Neprošlo. Envy 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Neprošlo. 218. Staženo. 219. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, ověříme si to. Otvírám hlasování. Myslím, že neprošlo, ale hlasujeme. 16 pro, 21 proti, neprošlo. 220, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošlo. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Neprošlo. 222. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 224. Kdo je pro? Proti? zdržel se? Prošlo. Kompromisní návrh 2TV. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 228. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo.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 zdržel se, neprošlo. n 23 kdo je pro? Proti, zdržel se, prošlo. 234, promiňte. Kdo je pro, proti, ověříme si. 234. Hlasujeme. Končíme hlasování. 16 pro, 22 proti, neprošlo 235 pro, proti, zdrželo se, neprošlo. 236, kdo je pro, proti, to se budu muset ověřit, 236, hlasujeme. Končíme hlasování. 22 pro, 15 proti, prošlo. 2, 3, 8, kdo je pro? Kdo je proti?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 NV14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 243, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. E, pozměňovací návrh 1 prošel, pozměňovací návrh 2 prošel, pozměňovací návrh 3 výboru FEM, pro, proti, zdrželo se, prošlo. Čtyřka, kdo je pro,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 proti, zdržel se, prošlo 16, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh A, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 21, kdo je pro, proti, musím si to ověřit, zahajuji hlasování. 20 pro, 17 proti, prošlo. 22 pro, proti, zdržel se, prošlo. 23 pro, proti, zdržel se, prošlo. 24 pro, proti, zdržel se, prošlo. 25 pro, proti, zdržel se, neprošlo. 26 pro, proti, zdržel se, prošlo. 27 pro, proti, zdržel se, prošlo. 28 pro, proti, zdržel se, prošlo. 29 pro, proti, zdržel, prošlo. 30 pro, proti, zdržel se, prošlo 31 pro, proti, to budu muset ověřit, otvírám hlasování k 31. Končím. 22 pro, 16 proti, prošlo. 32 je kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, nevidím pořádně, takže otvírám hlasování. Uzavírám, myslím, že to prošlo, ale nejsem si jistá. Ne, neprošlo, 16 pro, 21 proti, 33 kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 34 odpadá, 35, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. 36 pro, proti, zdržel se, neprošlo. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 38, výbor FEM, kdo je pro, proti, zdržel se. 39, pro, proti, zdržel se, prošlo. A teď tedy budeme hlasovat k finálnímu znění zprávy Otvírám hlasování. Dva lidé nehlasovali. Ještě jedna osoba. Z- uzavírám hlasování. 36 pro, 2 proti. Prošlo. A gratulujeme paní tele e, za její práci. Oh, oh, right, the next vote is... Další hlasování je zpráva Svena Gigolda, která se týká statutu Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 25. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Zamítnuto 47 odpadá, 48 odpadá, 49. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 50 odpadá, kompromis G. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Jury 5. Jury 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Promiňte, tak ještě jednou. Jury Pět. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FEM 5 odpadá. FEM 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Končím hlasování. 23 pro, 19 proti. Je to přijato. 65 je kompatibilní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 66 odpadá. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 69, tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 70 a 71 jsou stejné, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Vypadá, že je to zamítnuto, ale já to radši ověřím. 70 a 71 hlasujeme. Ano, Určitě to padá. Myslím, že jste ty palce měli na opačnou stranu. Končím hlasování. Myslím, že je to opravdu drtivá většina. Ano, 2 pro, 40 proti. Myslím, že jste tím palcem ukazovali nějak špatně. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis je. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Je to přijato. A teď 80. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Mohli bychom ještě počkat, až se lidé posadí. Děkuji. Já opravdu nevidím, jak hlasujete. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Já to stejně ověřím. Zahajuji hlasování o 80. Thank you. A vote is closed. Končím hlasování. Prosím vás, posaďte se, dokud nebude dokončeno hlasování, protože když tam chodíte, tak já nevidím, jak hlasují, takže to narušuje hlasování. Děkuji. Takže 41 pro, 2 proti. Děkuji. Kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FEM 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FEM 2. Kdo je pro? Zkusme ještě jednou. FEM 2. FEM 2. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 12 odpadá, takže jdeme až na 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si sedmnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Mohli bychom se dohodnout, který socialista přestane hlasovat, máme tam o jednoho navíc. 17. Ještě jednou zahajuji hlasování. Ještě tři.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 22, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 23, kde je pro, kdo je proti, přijato 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti. Blahopřeji zpravodaj. Now we have the Cofferati. Nyní tedy hlasování k návrhům Kaparáty. Jde návrh eh, směrnice Evropské rady a parlamentu o podmínkách eh, pobytu zahraničních pracovníků z třetích zemí za účelem sezónních prací. to yeah. Right. Um, 86 has been withdrawn. 86 bylo staženo, kompromisní návrh je. 14 a 87 eh, následují kompromis. Takže nejprve kompromisní návrh je, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 88 odpadá kompromisní návrh K, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh L, kdo je pro, proti, zdržel se, ještě jednou tedy pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh M. Kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 93 a 94 nepřípustné. 95, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 20... A nyní jdeme na návrh 101 o vypuštění pro, proti, neprošel. 102 pro, proti, zdržel se, neprošlo. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, pře- schváleno. 20, kdo pro, proti, zdržel se, prošlo. 105, nepřípustné. Kompromisní návrh N, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 106, nepřípustné. Kompromisní návrh O, pro, proti, zdržel se, prošlo. 108, e, pro, proti, zdržel se, prošlo. 109 až 113, nepřípustné, kompromisní návrh Q, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh R, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh S, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Sto třicet pět staženo, 153, promiňte, staženo. 162 eh, je ústní pozměňovací návrh který by měl nahradit výraz článek 3 výrazem článek 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Prošlo. Ověříme. Otvírám hlasování. Uzavírám. 23 pro, 19 proti, prošlo. Kompromisní návrh T, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh U, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Článek 17, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh P, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh D, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, prošlo. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 35, pro, 34 ještě ověříme, hlasujeme. Končíme. 25 pro, 18 proti, prošlo. 35 pro, proti, zdržel se, prošlo. 36 pro, proti, zdržel se, prošlo. 37 až 42 Nevadilo by vám hlasovat en Nikdo není proti, takže kde pro? Proti, zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh V, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošlo. 44, kdo je pro? Proti? Nebylo to jasné. Hlasujeme. Palce zase ukazovaly všemi možnými směry, takže Ukončil elektronické hlasování 25 pro, 18 proti, prošlo. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošlo. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, prošlo. 50 staženo, 52 nepřípustné. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, prošlo. 53 kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, neprošlo. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, prošlo. 54 odpadá, 55 také, 56 také, 57 kom, také kompromisní návrh C pro, proti, zdržel se. Hlasujeme. Končíme hlasování. Evidentně prošlo. Čtyřicet jedna pro, dva proti. 60, 61 nepřípustné, kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. Kompromisní návrh F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prošlo. Kdo je 7? Pro 7? Pro... Ještě ověříme šestku. Zaváhala jsem. Takže hlasujeme k šestce. 24 pro, 19 proti. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, prošlo. 8 staženo, 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, prošlo. 74 vypuštěn, vypuštit, kdo je pro, proti? Zkusím to znovu. Pro. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Neprošlo. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se? Prošlo. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželo se. Prošlo. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Prošlo. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Prošlo. Kompromisní návrh I. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Prošlo. 84 pro, proti. Já se to ještě ověřím. Hlasujeme k 84. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti, prošlo. 85, kdo je pro? Kdo je proti? Ještě se to chci jednou ověřit. 85, hlasujeme k 85. 21 pro, 22 proti, takže neprošlo. A nyní hlasujeme finálnímu znění, k celkovému znění. Třicet devět pro, tři se zdrželi, tři proti, jeden se zdržel. Gratulujeme panu Koferáty. Tím jsme skončili s hlasováním a nyní přejdeme ke zprávě paní Elizabeth Moran. Chartier pokud jde o minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při expozici zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Jde o návrh eh, směrnice o elektromagnetickém poli, ale nejprve si uděláme krátkou přestávku, aby ti, kteří tu nemají co dělat, mohli odejít. A já tedy žádám ti, ty z vás, kteří nezůstávají na další jednání, aby opustili místnost co nejrychleji. Děkuji. Prosím, můžeme zahájit um, směrnicí o elektromagnetickém poli. Thank you. Děkuji. Uh, the electromagnetic fields directive, if you could take... Budeme mít směrnici o elektromagnetických polích, takže se prosím posaďte, abych mohla dát slovo paní Morin Chartier. Prosím. Merci beaucoup, madame la... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Milí kolegové, dnes eh, budeme pracovat Omlouvám se, ale neslyšíme, paní Boren Chartier. Prosím vás, pokud se chcete povídat, jděte ven. Elizabeth Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes se zaobíráme nesmírně důležitým tématem eh, v choulostivé situaci. Toto důležité téma se týká zdraví pracovníků, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli. Jedná se o způsob práce, kterou jsme se zaobrali dnes ráno vlastně. Jedná se o ochranu zdravu pracovníků eh, se snahou vyloučit vše, co by mohlo jejich zdraví ohrozit. A co se a chtěli jsme vymezit eh, v tom tématu, které jsme probili dneska ráno, všechno to, co by se netýkalo všech pracovníků. Čili eh, je z toho vyloučeno i eh, z působnosti směrnice, kterou jsme se zaobrali, vyloučeno právě to nebezpečí expozice zaměstnanců kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli. A velice dobře víte, paní předsedkyně, že je to důležité téma, protože v roce 2004 byla směrnice, směrnice o zdraví pracovníků, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému poli. Tato směrnice se ukázala nepoužitelnou, kdyby se neměla, protože kdyby se nemělo vyloučit také rizika spojených s fyzikálními činiteli. A v této směrnice z roku 2004 tady eh, docházelo v aplikaci k odchylkám až do 30. dubna 2012, ale tato směrnice platí. Čili blížíme se na závěr tohoto období, toho prodloužení té směrnice z roku 2004. A určitým způsobem, dovolím-li si zhrnout situaci, máme tedy povinnost vypracovat nějaký text před 30. dubnem 2012, pakliže nechceme spadnout do stejného zmatku která, protože chceme umožnit také odpovídající eh, léčbu nebo ochranu pracovníků. Komise eh, dlouho pracovala, měla celou řadu konzultací. Des partenaires. Euh, je dois même dire... Musím říci, že tato práce byla skut- šla do hloubky a to je důvod, proč tento návrh směrnice, na kterou vlastně čekáme již řadu měsíců, eh, pro naše práci ve výboru pro zaměstnanost dorazila eh, s malým spožděním. Eh, jsem si dobře vědoma toho, že práce na radě, které dnes řídí polské předsednictví, podle toho, co víme, podle našich informací, protože také spolupracujeme na základě vyjednávání a dohodování s radou, se vyznačují určitými potížemi. Je třeba, abyste věděli, že na radě existuje dnes menšina z členských států, které mají za cíl výjimku pro magnetickou rezonanci. Tyto státy jsou Německo, Polsko, Rakousko, Portugalsko, Itálie, eh, Litva a Česká republika. Dnes tedy musíme nalézt takový text směrnice, který by byl vyvážený mezi ochranou zdraví pracovníků vystavený magnetické, eh, elektri, elektromagnetickému poli na jedné straně, ale zároveň tady máme také tu nezbytnost používání tomografu a magnetické rezonance, abychom zabezpečili zdraví pracovníků, což je naše odpovědnost. Zítra můžeme i my být pacientem, může to být někdo z našich blízkých, dítě, rodič, partner. A nelze si představit, že by snad existovaly jiné techniky než tomograf, které by mohly nahradit určitý druh vyšetření. Magnetická rezonance je dnes absolutně nezbytná pro sledování vývoje určitého druhu onemocnění pro vaskulární eh, onemocnění mozkové příhody, pro sledování toho, jak pokračuje eh, rakovina, pro sledování vývoje takových onemocnění, jako je Alzheimer nebo mm, degenerační onemocnění eh, spojené se stárnutím populace. To znamená, že této směrnici se to netýká pouze ochrana zdraví pracovníků, což je naše kompetence, ale jsme také v centru otázky pozornosti zdraví vlastně veřejnosti která se týká, a to týká se to tedy zdraví všech. Práce komise, alespoň tak, jak nám to bylo dodáno, se snaží zahrnout toto, toto nezbytné přizpůsobení té směrnice z roku 2004, aby bylo možno ji rovným způsobem využívat jak pro ochranu pracovníků, tak pro službu magnetické rezonance. Je tady v tomto návrhu textu směrnice záležitost, která se týká obrany, což je také výjimečná situace a je to zde zahrnuto. Tato nová směrnice, ten nový návrh textu nám umožňuje pracovat skutečně dobrým dohodováním, eh, včetně stínových zpravodajů v našem výboru pro zaměstnanost, protože jsme zorganizovali určitý počet schůzí a řídili jsme se zásadou. Já jsem si teda alespoň přála, aby maximum informací jsme navzájem sdíleli a abychom skutečně všichni měli odpovídající informace z komise, z rady i vědecké poznatky, aby tyto informace měli všichni stínoví zpravodajové, aby mohli konat svou politickou práci, ale aby všichni vycházeli ze stejného základu informací. A chtěla jsem velice poděkovat stínovým zpravodajům kteří se zaobírali touto směrnicí. Chtěla jsem poděkovat za duch otevřené spolupráce a především za jejich angažovanost. Konzultace proběhly a mohu říci, že s mou kolegyní či kolegou s kolegou Sarkasem eh, jsme hovořili i s evropskými odbory k tomuto tématu a už jsme měli také kontakty s personálem, který pracuje v oblasti zdraví a zejména s těmi magnetickými rezonanci. Měli jsme kontakty s nemocnými, s praktikujícími lékaři v této oblasti. Byly to prostě skutečně široké konzultace, které nám umožnily mm, zpracovat návrh skutečně důstojného návrhu směrnice, který by byl důstojný Evropě. A myslím si, že mohu být hrdá na to, že jsme pracovali směrnici, která v roce 2004 byla prostě nepoužitelná. začátkem tohoto týdne budu na výboru pro ochranu životního prostředí, abych sledovala také jejich práci nad tímto návrhem. Envy pracuje ve stejném duchu jako my a e, slyšela jsem e, výzvu našeho kolegy z Envy, nebo našich kolegů z Envy, abychom skutečně mohli jednat i s našimi kolegy v zemích, které dnes si kladou otázky, eh, které by umožnily vyloučení působnosti směrnice z určitých oblastí. Ale myslím si, že v zájmu nás všech je pokročit v práci na touto směrnici. Je třeba říci, že dnes kdybychom nevěděli, kdybychom nezvládli dosáhnout pokroku ve směrnici z roku 2004. Nemůžeme si prostě představit, že by skenery nahradily tomografy, protože ty jednak mají daleko větší vyzařování, to znamená, že vyvolávají daleko více otázek týkající se zdraví jak nemocných, tak těch, kteří s nimi pracují. A na druhé straně magnetická rezonance je naprosto nenahraditelná. Nenahraditelná pro ta onemocnění, o kterých jsem hovořila, eh, eh, všechna neurologická onemocnění, onemocnění související se stárnutím populace a další. A ráda bych vám řekla, že veškerá práce, které se věnujeme, eh, se prostě orví v tomto duchu. A chtěla jsem poděkovat stínovým zpravodajům. Snažíme se, abychom dosáhli té dvojí záležitosti. To znamená, aby to bylo k užitku pacientů a zároveň, aby to bylo skutečně i pro zdraví, no, ochranu zdraví pracovníků, kteří pracují s magnetickou rezonancí. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a jsem velice otevřená naslouchat připomínkám mých kolegů k tomuto tématu. Uh, merci, madame Rapti, puis madame Lin. Nejdříve paní Rapti a potom paní Lin. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Morin Chartier eh, mluvila tak dobře, že bych v podstatě mohla spokojit s tím, že prostě jen řeknu, souhlasím se vším. Děkuji paní zpravodajce, opravdu odvedla skvělou práci, předala nám výborný text, eh, který je skvělým základem pro naši další práci a vítám transparentnost, s jakou pracovala. Všechny údaje, všechny informace, které použila, tak ty také okamžitě rozšířila, dala je i zpravodajům z jiných politických frakcí, což nám velmi usnadnilo práci. A já tedy chci být optimistka a eh, chci doufat, že tato snaha bude úspěšná. Samozřejmě víme, že jediné kritérium pro měření úspěchu je, že bychom dospěli ke směrnici, která by začala fungovat. Některé výjimky ovšem přetrvávají, naše zpravodajka o tom hovořila. A my také sdílíme obavy, které se objevily. Znamená to tedy, že musíme naplánovat diskusy o těchto otázkách, abychom co nejlépe nebo co nejvíce tento text vylepšili tak, abychom dospěli k výsledku, který bude uplatnitelný ve prospěch všech Evropanů. Víme, že technika elektromagnetických polí je nevyhnutelná, její používání je nevyhnutelné v celé řadě oblastí. Myslím, že Elizabeth načrtla velmi úplný obrázek celé situace. Směrnice hovoří o e, přímém a okamžitém dopadu na osoby, které pracují pod vlivem nebo ve vlivu těchto elektromagnetických polí. Má to dlouhodobé i krátkodobé dopady a já vím, že v současné době nemáme vědecké informace, které by potvrzovaly, že existují dlouhodobé dopady u osob, které ve své práci jsou vystaveny působení elektromagnetického pole. Na druhé straně medicína se neustále vyvíjí a technologie používané u zařízení používaného v této oblasti se také vyvíjí. Myslím si tedy, že je naší povinností neustále sledovat vývoj a pokrok v této oblasti, abychom přizpůsobili ten text v případě, že to bude nutné. Ráda bych se také pozdržela u rozdílu, který je na jedné straně mezi dopadem na zdraví a na druhé straně bezpečností. Tento rozdíl mě poněkud trápí, nebo toto rozlišení mě poněkud trápí. Musíme počítat s určitými preventivními opatřeními a na druhé straně také potřebujeme informace, poznatky o tom, jaká přímá rizika zde existují, abychom se ujistili, že tato přímá okamžitá rizika se nepromítnou do dlouhodobých důsledků po opakovanému se vystavení se těmto elektromagnetickým polím. Nesmíme ztrácet z, ze zřetele pracovníky a potřebné, potřebná pravidla pro ochranu. Počítá se zde s určitými výjimkami. Já rozumím těm argumentům pro i argumentům proti, ale myslím si, že bychom měli dát členským státům možnost uplatnit určité výjimky, které by byly velmi přísně omezeny. Ale když vezmeme v úvahu nutnost, eh, aby tyto výjimky byly striktně vědecky odůvodněny, jinak nemohou platit. Nechtěla bych, eh, abychom k tomu přistupovali způsobem, který by se neopíral o vědecké důkazy pokud jde například o počet hodin práce nebo expozice, protože na jedné straně musíme chránit pracující, ale na druhé straně není možné, aby se oni mohli ukrývat za argumenty, které by neměly žádný vědecký základ. A pokud jde o ty pochybnosti ohledně limitních hodnot eh, expozice. Já bych chtěla říci, že v každém případě se musíme podřídit Mezinárodní komisi pro ochranu před ionizujícím zářením musíme vycházet ze stanovisek této mezinárodní vědecké organizace. Myslím si, že závěry této komise mají podporu vědecké komunity. Ostatně například eh, záření z anten mobilních telefonů není pokryto touto směrnicí. A to musíme dobře upřesnit, aby nám někdo nevyčítal, že se nezabýváme tímto aspektem. Není to pokryto touto směrnicí, ale nesmíme v budoucnosti ztrácet ze zřetele tuto otázku. Budeme ji muset vyřešit v rámci nějakého jiného textu. Na závěr bych ráda řekla, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom reagovali na velmi konstruktivní přístup zpravodajky. Jsme otevřeni veškeré diskuzi a spolupráci s cílem dosáhnout vyvážených výsledků. Pro celou řadu onemocnění je magnetická rezonance nenahraditelná. A to je věc, která je vědecky podložena ale i ti mezi námi, kteří nejsou vědci, tak mají ve svém okolí lékaře, kteří by jim mohli potvrdit, že toto skutečně platí. To je věc, kterou tedy nesmíme zapomínat. A nesmíme zapomínat ani také, ani na to, že všichni, kteří pracují v prostředí, kde je elektromagnetické pole, ať už mimo nemocnici, anebo uvnitř, v nemocnici, tak eh, veškerý tento personál, tito pracující, musí mít přístup eh, k ochraně, co nejúplnější ochraně, musí mít tedy zajištěnu co nejúplnější ochranu, která bude spočívat eh, na vědeckých údajích, bude podložena vědeckými údaji. Říkám to proto, protože aby se směrnice mohla dlouhodobě uplatňovat, eh, tak je nutno dosáhnout eh, rovnováhy mezi těmito dvěma aspekty. tak to bude užitečné jak z hlediska osob, které pracují v prostředí, kde je elektromagnetické pole, tak i z hlediska těch, eh, kteří využívají těchto postupů pro své zdraví. Děkuji a jsem optimistická, pokud je o možné výsledky naší práce. Eh, paní Lin a potom paní Děkuji Lin. velice. A chci také poděkovat paní zpravodajce za veškerou práci, kterou odvedla. Je to vynikající práce. Chci také poděkovat komisi za odvedenou práci. A vzhledem k tomu, že já jsem jediná osoba, která se tady už vyskytovala v roce 2004, kdy tento výbor probíral uh, směrnici o elektromagnetickém poli, jsem spokojená, když eh, vidím, jak zástupci, jak socialistů, tak EPP se uh, změnili své stanovisko a nebudou se snažit prostřednictvím zprávy prosazovat uh, věci, které prosazovali minuje, minule. Uh, Eh, což by například mohlo vést k tomu, že ty eh, nejnovější typy tomografů by vlastně nebylo možné v praxi používat. A já, když se podívám hlednu do minulosti, do vývoje této věci, eh, jsem spolupracovala s kolegy, snažila jsem se je tehdy přesvědčit, aby nebyli proti schválení té směrnice. Spolupracovala jsem eh, s komisařem Píbalcem, oslovila jsem také zástupce lékařské komunity, kteří eh, přišli s dostatečnými argumenty, které umožnily dosažení tohoto moratoria. Kdyby toto neexistovalo, paní zpravodajka má naprosto pravdu, tak vlastně by tím někteří lidé utrpěli. Ti, kteří díky moratoriu měli nárok na péči, by jinak byli mrtví. Takže je třeba si uvědomit, že mluvíme o opravdu závažné eh, věci. Mluvíme o těch eh, technologicky nejvyspělejších typech eh, tomografů, které významně přispívají ke zdraví pacientů. Navíc jsou konstruovány takovým způsobem, že se eh, vlastně tohoto zařízení týká hned celá řada směrnic, včetně například směrnice o eh, léčebných zařízeních. Takže je třeba si uvědomit, že tady vlastně regulujeme nejenom to zařízení jako takové, tedy ten stroj, ale také eh, vlastně pracovní podmínky personálu, který s ním zachází. A tady je důležité zajistit, se, zajistit že tedy tito nebudou ohroženi ale v průběhu let od roku 2004 eh, jsem mluvila s celou řadou pracovníků ve zdravotnictví a vím, eh, že vlastně neexistuje nikdo, kdo, by mi, kdo přímo pracuje s tímto typem zařízení, který by mi přímo řekl, že by si přál omezit rozsah používání magnetické rezonance. Naopak, pracovníci mi vždycky říkali, že problematika ochrany zdraví bezpečnosti práce eh, je ošetřena, že jsou dobře proškoleni, že vidí, že ta rizika jsou téměř minimální. A proto je důležité, abychom tentokrát rozhodli správně, vzhledem k tomu, že jde v podstatě o otázku života a smrti. A proto tedy děkuji paní zpravodajce a komisi. Vím, že to Eh, moratorium by mělo vypršet v dubnu 2012. Komise na tomto poli odvedla spoustu práce, také spoustu výzkumu a proto máme k dispozici důkazy, ze kterých jasně vyplývá, že magnetická rezonance, že tomografy by měly mít nadále výjimku, pokud jde o limitní hodnoty. Není to tak, že by měly být úplně vynechány z rozsahu působnosti směrnice, to ne, ale neměly by se na ně vztahovat limitní hodnoty, které jsou ve směrnici. To znamená, že tedy eh, nadále budou platit určité postupy a pravidla, kterými se budou řídit pracovníci, jež pracují s tímto zařízením. Takže je důležité, abychom tentokrát správně rozlišili a správně ošetřili a je samozřejmě jasné, že nehovoříme pouze o magnetické rezonanci, ale i o dalších typech zařízení. Máte také pravdu, že v tuto chvíli nevíme, jaké budou dlouhodobé účinky, známe pouze krátkodobé účinky. Možná, že ty dlouhodobé účinky budeme znát eh, někdy později, ale zatím tedy na základě poznatků vědecké a lékařské komunity, na základě výsledků výzkumu, které proběhly, eh, já jsem například vždycky žádala o eh, Moratorium na to, aby tedy školy, nebo tedy naopak eh, vysílače telefonního signálu nebyly blízko škol. To je něco podobného, ale pro, v tom smyslu, že také ještě nemáme vědecké poznatky o dlouhodobých účincích. Eh, Nicméně tedy my rozhodujeme o, tu, o této směrnici ve chvíli, kdy ještě nemáme ucelené vědecké poznatky. Paní zpravodajka v tomto ohledu má naprosto pravdu. Je třeba se v tuto chvíli omezit pouze na debatu o krátkodobých účincích. A potom tedy v těch pozměňovacích návrzích je hned několik věcí, které ve mně budí mírné obavy. Nebudu předkládat mnoho pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že dokument komise je velmi dobrý, pokrývá většinu oblastí a paní zpravodajka ještě významně přispěla k zlepšení tohoto dokumentu dokumentu, ale pokud jde o pozměňovací návrh číslo 5, ta první část v zájmu adekvátní ochrany eh, pracovníků, kteří pracují v blízkosti Tady bych ráda slyšela eh, přesnější definici toho, co myslíme blízkostí, protože jinak je to otevřené jakékoliv interpretaci. A tedy s tím eh, souvisí tady ještě ten výraz ve chvíli, kdy toto zařízení je v chodu je možné, že zařízení magnetické rezonance je v chodu, aniž by přímo eh, probíhalo skenování. A to je také třeba eh, ošetření, ošetřit lépe v textu, například tam tedy použít výraz ve chvíli, kdy je spuštěno fungování elektromagnetického pole nebo něco takového. Eh, prostě dát něco do textu, které, co by vyjasnilo skutečnost, že Eh, tedy ten stroj je v chodu i ve chvíli, kdy eh, vlastně neprovádí přímo skenování pacienta. A ještě u stejného pozměňovacího návrhu dále v textu máme výraz že přítomnost zaměstnanců je omezena na lékařské úkony, pro něž je jejich přítomnost naprosto nezbytná. Ale víte přece, že je třeba provádět i údržbu, je třeba stroj čistit, probíhá také určitý výzkum. A proto já se chystám předložit pozměňovací e, návrh. Jsem si jistá, že paní Moran e, Šáty mě e, podpoří bude tedy o pozměňovací návrh k článku 3, 4, 1a, protože to je naprosto nezbytné eh, dobře vysvětlit. A konečně eh, pozměňovací návrh číslo 6, článek 5 c Tady tedy zohledňujeme situaci těhotných žen a osob vybavených kardiostimulátorem, ale v některých členských státech z bezpečnostních důvodů nebo eh, z důvodu ochrany soukromí zaměstnavatel nemá možnost ptát se zaměstnanců, jestli jsou těhotní. A zrovna tak, jestli eh, mají kardiostimulátor, protože na to se nám vztahuje legislativa proti diskriminaci a je možné, že by vznikl dojem, že takovýto pracovníci jsou diskriminováni. Já bych tedy dala přednost tomu původnímu textu eh, komise, eh, kdy tedy vlastně ty zaměstnanci nahlásí zaměstnavateli, že jsou nositeli aktivních implantovaných zdravotnických prostředků. Protože v některých členských státech se na tuto problematiku může stahovat legislativa proti diskriminaci a tím bychom se dostali do celé řady eh, dalších problémů. Takže já na vás apeluji, abyste toto znovu zvážili. A to se týká také pozměňovacího návrhu 9 článek 5.5 a potom tu máme pozměňovací návrh 11, článek 6, odstavec 1, písmeno B a nové. Ten e, výraz možných nepřímých účinků expozice. Já neříkám, že to je špatné, ale já tomu prostě nerozumím. Já článek 6 chápu tak, že jde o školení, o e, odbornou přípravu informace o tom, jaké potenciální nepřímé účinky expozice tady mohou být, ale ono není možné najít právní jistotu v tom smyslu, co to vlastně jsou ty nepřímé účinky expozice. Článek 8, pozměňovací návrh 12. Já souhlasím s tím, že vyšetření by mělo být provedeno v pracovní době, ale zároveň se mi líbí i text komise. Já si myslím, že váš pozměňovací návrh je v pořádku, ale Text komise eh, mi připadá také vhodný, byla bych ráda, kdybychom eh, se nad ním znovu zamysleli. Možná by stačilo jen lehce jej přeformulovat a já jsem připravena přijít s nějakým pozměňovacím návrhem, pokud dovolíte. A možná, že to tedy společně vyřešíme. To jsou tedy moje úvahy ke konkrétním záležitostem, nicméně obecně tedy chci znovu pogratulovat eh, k této zprávě za veškerou odvedenou práci protože eh, tady paní eh, zpravodajku znám dlouho a dobře a vím, že se svým spoluzpravodajem jí opravdu šlo o to, abychom zajistili ochranu práce pracovníků, kteří pracují s magnetickou rezonancí, čili všem nám jde o stejnou věc, všichni tahneme stejným směrem. A já vám děkuji. Děkuji mnohokrát paní Delí a potom zástupce komise, pakliže si někdo další z poslanců nepřeje promluvit. Takže paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Morašatě, za vaši práci. Velice vám blahopřeji. Ale mám eh, více připomínek. Nejprve ehm, schválili jsme mou zprávu, která se jmenuje Bezpečnost a zdraví při práci. Domnívám se, že prioritou pracovníků by mělo být skuteč... priorita by měla být ochrana zdraví pracovníků v naší zprávě. A myslím si, že eh, výjimky eh, eh, potvrzují pravidlo, protože pravidla, která jsou definována, eh, jsou na základě vědeckých poznatků ospravedlitelné. A jsme vlastně ve směru rady. My navrhujeme, abychom se vrátili k tomu nezávislému orgánu, tak jak to navrhuje rada. Zároveň se domnívám, že směrnice by se měla používat i v oblasti zdravotnického inženýrství, kde funguje LSRIMP, eh, což umožní také ochranu pracovníků eh, v oblasti pacientů, jsou, kteří jsou vystaveni tomuto záření. Ale kdo tvrdí opak, tak ten se neopírá o žádné vědecké poznatky. My se domníváme, že návrh paní zpravodajky v návrhu číslo 5 eh, a sice ponechat zaměstnanci, aby on sám definoval technické parametry, pardon, aby zaměstnavatel sám eh, odhadl vědecké poznatky, na základě kterých bude chránit pracovníky, to je nedostačující podle nás protože to by znamenalo nestejnou ochranu všech pracovníků, ale vlastně i pro ty, kteří vyrábějí takovéto přístroje. Musíme tady mít větší právní jistotu. Já se skutečně domnívám, alespoň za naší skupinu říkám, že my si přejeme, aby došlo k určitému hodnocení jak prostředků, tak také v tom ohledku, aby to bylo správně aplikováno. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mezi námi je také zástupkyně rady. Nejprve dám slovo tedy zástupci komisy a potom zástupci předsednictví rady. Prosím, komise. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Komise s potěšením konstatuje, že většina řečníků je pro návrh komise, Především pokud jde o magnetickou rezonanci. Jak jste slyšeli, je to výsledek eh, velmi častých eh, konzultací se všemi zúčastněnými stranami. Jejich cílem bylo dobře skombinovat efektivně a účinnou ochranu pracujících eh, a možnost využívat a dále rozvíjet zařízení pro magnetickou rezonanci. Všichni se shodneme v tom, že používání magnetické rezonance je zcela zásadní. Všiml jsem si také, že jsme na stejné vlnové délce s celou řadou řečníků, pokud jde o to, že zatím ještě nemáme dostatek vědeckých důkazů které by se týkaly dlouhodobých následků. Ale to neznamená, že by komise nesledovala vývoj v této oblasti. Abych odpověděl na to, co zde říkala paní Rapty, musím říci, že telefonní vysílače, pokud jde tedy o pracující, kteří se zabývají údržbou těchto antén, těchto vysílačů, tak je jasné, že působnost této směrnice se vztahuje i na ně. To znamená, že tato směrnice se vztahuje na všechny pracující, kteří pracují a jsou přitom vystaveni elektromagnetickému poli, ale jsou tam určité niance. Paní Deli říkala, že by bylo lepší vrátit se k tomu původnímu návrhu rady. Tak tam bych řekl, že přílohy 2 a 3 komise vycházejí výlučně z těch eh, hodnot ICNRP, to znamená hodnot, které doporučuje Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, které byly eh, vydány v listopadu 2010 teprve. Takže dost pozdě, proto jsme nemohli zaujmout toto stanovisko už dříve. A tyto hodnoty jsme předložili tak, abychom mohli zajistit jak ochranu pracujících, tak i fungování většiny těchto aktivit a to efektivním a důsledným způsobem. Takže opakuji, komise se řídila hodnotami Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením. Jsou tam prezentovány trošku jinak, to je jasné. A abych navázal na to, co zde říkala paní Lin. Je pravda, že v pozměňovacím návrhu 5 bychom možná měli udělat drobné úpravy, protože jsou zde skutečně dva způsoby fungování pro tato zařízení. Když jsou ve standby nebo v pohotovostním režimu, znamená to, že tam existuje statické elektromagnetické pole a když se dělají snímky nebo když tedy provádíme ten eh, sken anebo eh, test pro údržbu, tak tam jsou potom samozřejmě vyšší hodnoty. To musíme vzít v úvahu, protože si musíme uvědomit, že to zařízení pro magnetickou rezonanci to není zařízení, které bychom prostě jednoduše vypli vypínačem, vypínačem. Trvá několik dní, než se obnoví elektromagnetické pole, když je ten eh, aparát vypnut úplně. To je tedy z mé strany za komisi vše. Děkuji parlamentu za to, že tak dobře přijal návrh, který jsme si nevycucali z prstu někde u stolu. My jsme se opravdu snažili uh, kontaktovat všechny zainteresované strany, všechny jsme pozvali a snažili jsme se dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děkuji. Děkuji. Zástupce rady. Děkuji, bardzo, Děkuji, paní předsedkyně. Především bych rád poděkoval paní Moren Čertě, paní zpravodajce, za kontakty, které jsme dosud vedli a za její spolupráci. Děkuji. Polské předsednictví zahájilo velmi intenzivní práci na návrhem komise. komise. Měli jsme pracovní skupinu i práci na úrovni expertů. V těch pěti měsících jsme dosáhli velkého pokroku který budeme prezentovat na Radě 1. prosince. Pokud jde o hlavní text směrnice, tak eh, v zásadě jsme se shodli na tomto textu. Zůstaly zde jen dva prvky, které budou předmětem další rozpravy, dalšího jednání. Týká se to jednak limitních hodnot a jednak také otázky, které se týká těch výjimek. Na tom bude rada ještě pracovat. Rád bych také, aby bylo úplně jasné, reagoval na to, co zde říkala paní zpravodajka. Paní zpravodajka řekla, že Polsko patří k těm zemím, které blokují ty výjimky. Polské předsednictví řeklo, že nezaujme jednoznačné stanovisko v žádné věci u této směrnice, proto aby umožnilo dosažení kompromisu. Stanovisko polského předsednictví bylo nestranné, což samozřejmě neznamená, že Polsko v následujícím jednání nezaujme nějaké stanovisko. Děkuji. Euh, madame la rapportrice. Takže paní zpravodajka. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla jsem poděkovat všem mým kolegům, zpravodajům za ostatní politické skupiny, jakož i zástupcům komise a rady. Já jsem si poznamenala všechny připomínky, které tady zazněly. A ráda bych se vrátila k té skutečnosti, kterou tady řekla paní Lin. A sice, že skener a materiál jako takový je již pokryt směrnicí odpovídající a že již celou řadu let veškerý pokrok, kterého bylo dosaženo s výrobci, ve směru menšího působení elektromagnetického pole, aby zdraví eh, pacientů i pracovníků bylo chráněno, ale také přístroje samotné jsou objektem och, systému ochrany. A pracovníci, kteří pracují s magnetickou rezonancí, jsou eh, prostě určitým eh, způsobem eh, opravdu chráněni v respektivní směrnici, zejména když se jedná tady o to mm, působení záření. Ale druhý případ, ke kterému jsem se chtěla vyjadřit, já jsem velice šťastná, když vidím tady tu obecnou vůli, k čemu chceme zpět. Vždyť si všichni velice dobře uvědomujeme, že nepodařili se nám vytvořit takovou směrnici v rámci cílu, které sdílíme, tak 20 nemocných eh, budou vystaveni já nevím, myslím tady především na děti, myslím na postižené, a měli bychom tady prostě ohromnou mezeru pro jejich vyšetřování a to by znamenalo velkou mezeru možností léčby a může se to týkat i nás třeba zítra a všech, které milujeme. Další bod, ke kterému jsem se chtěla vyjádřit, je tady urč- velice dobře vytvořený průvodce pro využití těchto přístrojů a může to sloužit jako příklad a jako reference pro usnadnění ochrany pracovníků ať už je to cokoliv. Ano, paní Lin, my musíme být jasní, ano, paní Rapti, musíme pracovat na základě vědeckém a nikoliv prostě mm, mm, se vrhat do zmatku potíží, které neexistují, ale mohly by být vytvořeny v naší hlavě. A Karimě Deli jsem chtěla říci, že k tomu bodu, eh, který ona tady vyjádřila, ano, jak řekl pan Rabion, hodnoty této organizace na ochranu mm, Mezinárodní komise pro ochranu před neoniznícím zářením <laughs> byly již zahrnuty v textu. To znamená, tady můžete být klidná, tady se netřeba bát. A co se týče zdravotního prostředí nebo zdrav- lékařských aktivit, zdravotních aktivit nebo aktivit třeba uklízení těchto prostor, samozřejmě musíme toto všechno pokrýt. No já každopádně mám důvěru a doufám, že komisi se podaří pozitivně pokročit v práci nad tímto tématem. My si prostě nemůžeme dovolit nějakými prolukami mezi prací jedních a druhých dostat se do prodlevy v této směrnici, kterou očekáváme. Na každý pád jsem vám chtěla říci, že jsem si poznamenala poznámky, které tady zazněly k pozměňovacím návrhům, které ještě způsobují problém. Jsem k vám absolutně k dispozici, abychom mohli pokračovat v této práci. Pozměňovací návrhy by měly být podávány do 6. prosince do 12 hodin. A máme povinnost dospět k dobrému výsledku a doufám, že se nám to podaří, protože to je práce, která nám všem leží na srdci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. E, jak jste již řekla, pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 6. prosince poledne. a do 25. 26. se jimi budeme zaobírat a hlasovat se bude na mimořádném zasedání našeho výboru 13. února ve Štrasburku a to by nám mělo umožnit eh, dobrou práci, máme dobrý timing a měli bychom snad do té doby dostat i postoj rady. Takže tím eh, jsme ukončili tento bod programu a dostáváme se k 16. a to je eh, vystoupení zástupců komise k nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení globalizaci. A tudíž máme tady pana Lebra jako zástupce komise. Eh, tato prezentace již byla vlastně představena na pracovní skupině výboru žen 18. října a potom také 8. listopadu. A domnívám se, že to je užitečné, abychom tu, to, to představení tady měli, jako tomu bylo obdobně včera, když jsme hovořili o revizi Evropského sociálního fondu. Pane Lebrone, prosím pěkně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Doprovázejí mě dva kolegové z Generálního ředitelství pro zemědělství pro případ, že by zde zazněly otázky v oblasti eh, rozšíření Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci i na zemědělce. Chci jen připomenout, eh, jaká je současná situace. Tím budeme moci snadněji zhodnotit, kde jsou změny v návrhu nové právní úpravy. Fond pro přizpůsobení se globalizaci EGF působí v případě propuštění pracujících v souvislosti s globalizací, ale také v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí do omezeného období, to znamená do konce letošního roku. Komise předložila návrh, aby se tato výjimka protáhla, prodloužila. Já se k tomu ještě v závěru vrátím. Působíme pouze v případě velkých eh, prodloužení, propuštění, to znamená propuštění alespoň 500 pracujících eh, v referenčním období 4 až 9 měsíců. To znamená, je zde také časová koncentrace a je zde omezený počet těch pracujících. Nabízíme spolufinancování aktivních politik pracovního trhu, školení, poradenství, rozvoj vlastní podnikatelské činnosti a tak dále. A nabízíme také podporu příjmu po dobu, kdy se uplatňují tato aktivní opatření, a to po maximální dobu 24 měsíců. To spolufinancování jde do výše 50 měsíců a v průběhu té výjimky kvůli krizi to jde až na 65 Maximální rozpočet je 500 milionů euro ročně. Chci jen připomenout, že jsme pomohli asi 76 tisícům pracujících. Celková částka byla asi 350 milionů euro, to znamená roční průměr 70 milionů euro. Dvě třetiny těchto případů, kde jsme zasáhli, souvisejí s tou krizovou výjimkou. Část, která se týká globalizace, to znamená pouze 20 případů, takže 4 až 5 případů ročně. A teď bych rád eh, proběhl první výsledky. Vrátím se k ním ještě v závěru. Komise se domnívá, že je třeba předložit nový návrh pro období 2014 až 2020, který by vycházel z několika prvků přidané hodnoty EGF. Především jde o to, že reaguje na situace, které na místní a regionální úrovni mohou být eh, považovány za sociální krize. Nabízíme pomoc, která je lepší než pomoc spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu, protože umožňuje zavádění personalizovaných programů a jejich realizaci po dlouhou dobu. Zapojí do toho také sociální partnery na různých úrovních. V rámci toho procesu propouštění, ale také při identifikaci potřebných opatření a při monitoringu těchto opatření. Je zde také zapojení celé řady místních a regionálních partnerů při realizaci těchto opatření. Je to součást solidarity, není zde národní rozpočet v rámci EGF a důležitá věc je, že tento fond zachovává subsidiaritu, protože my kofinancujeme opatření, která jsou definována a realizována na národní úrovni. Komise tedy navrhuje, jak jsem říkal, tento fond zachovat a rozšířit jej také na zemědělce postižené novými obchodními dohodami. Je to tedy mimo rozpočet, protože je to krizový nástroj. Nemůžeme tedy naprogramovat předem žádný roční rozpočet například ve výši 400 milionů euro, protože v některých letech by se to vůbec nevyužilo, nebo by se to využilo nedostatečně. Takže je to fond, který zůstává tedy mimo rozpočet. Maximální rozpočet je 3 miliardy. Pro současné období to bylo 3,5 miliardy, takže dojde tam k určitému malému snížení, ale abych připomněl, do současné chvíle jsme využili pouze 350 milionů v těch prvních pěti letech. Pokud jde o zemědělce, tak tam počítáme s tím, že tento rozpočet ve výši 3 miliard by jim mohl být poskytnut pouze ve výši 2,5 miliardy. To znamená, že 2,5 miliardy až do výše 2,5 miliardy by mohlo být dáno k dispozici zemědělcům. Takže to je to maximum pro zemědělce v rámci toho rozpočtu to, co zůstane z toho předcházejícího systému. Žádosti pořád předkládají členské státy, je zachováno referenční období 4 až 9 měsíců. Je zde pořád tedy ten práh 500 propuštěných, jsou zde i také mimořádné okolnosti pro malé pracovní trhy. Máme zde také možnost tedy na těch malých pracovních trzích zasáhnout a můžeme také zasáhnout ve výjimečných situacích, kdy například by toho Prahu nebylo dosaženo například v menší zemi nebo v zemi, která je sice menší, ale kde by to způsobilo opravdu závažnou místní nebo regionální krizi. A ta míra spolufinancování pořád zůstává na 50%. Co se zlepší? Máme za to, že krizové mechanismy pouze, ne tedy jen mechanismy hospodářské finanční krize, ale celá řada možností, že se objeví krize na regionální nebo na místní úrovni. Mohl by to být eh, trvalý mechanismus k využívání tohoto fondu, takže jakákoliv neočekávaná krize na místní úrovni by mohla vést k tomu, že by EGF zasáhl. Takže nemusí být důvodem pouze globalizace. Měli bychom zasahovat také pro sezónní pracovníky, pro osoby samostatně výdělečně činné, pro majitele malých podniků. Roz, rozšířilo by se to tedy na všechny pracující a nejen na ty, kteří, jak v současné době platí, mají smlouvu na dobu neurčitou. Měli bychom se také více zaměřovat na aktivní politiky trhu práce a měli bychom pro tato opatření stanovit minimum 50 Mohli bychom mít také podporu příjmů, která by dosahovala pouze výše 50 A chceme také, aby ta výše spolufinancování by se navýšila až na 65 pro členské státy, jejich situace bude především na regionální úrovni složitější. ty žádosti by mohly pokrývat pouze dva regiony. V současné době jsme měli případy, kdy rezortní krize pokryly více regionů, například eh, třeba tiskárna nebo tedy toto odvětví v Nizozemsku, tak tam jsme museli mít eh, více žádostí, abychom eh, pokryli celé Nizozemsko. Teď zde můžeme pokrývat více než dva regiony, ale je potřeba, aby zde byl splněn ten práh více než 500 propuštěných. Členské státy budou mít větší flexibilitu při uplatňování opatření, budou moci tato opatření snadněji pozměňovat a doplňovat další, protože je jasné, a často jsme to konstatovali, že v průběhu implementace dojde k určitým odchylkám, pokud jde o počty pracovníků, o potřeby nových vzdělávacích aktivit a tak dále. Informace při žádosti, které jsou požadovány při podání žádosti, budou také zjednodušeny, aby se urychlila celá procedura. A také postup analýzy, proces analýzy, přeskoumání žádosti bude urychlen. Stanovíme si maximální počet týdnů jak pro komisi, tak pro členský stát, aby se nestalo to, co se stávalo v současném období, že někdy to trvalo dlouhé měsíce a někdy dokonce i více než rok, uplynul více než rok od chvíle, kdy byla předložena žádost a bylo přijato rozhodnutí. Stanovili jsme si také cíl reintegrace 50 pracujících. Tento cíl by měl být zárukou prostředků, které musí dát k dispozici členské státy, aby měly personalizovaný balíček co nejvíce přizpůsobený podmínkám těch pracujících anebo regionálním podmínkám. Nové je také to, že se působnost tohoto fondu rozšiřuje i na zemědělce, kteří utrpí v důsledku nových obchodních dohod. Proto zde bude spouštěcí mechanismus, který bude odlišný. Opatření budou pořád stejná, zůstáváme ve stejném rámci. Jediný rozdíl je tedy v tom spouštěcí mechanismu. Často se nás ptali, proč bychom měli pomáhat zemědělcům proto, abychom pokryli všechna odvětví a měli na paměti i to, že obchodní dohoda typu třeba s Mercosurem je situace, která je přínosná pro obě strany a vychází z komparativních výhod. V případě zemědělství, například u Mercosuru, jsme na základě analýzy ex ante zjistili, že zemědělství by mohlo přijít o 4,8 miliard euro pouze v rámci Mercosuru. Průmysl získal 8 miliard euro a služby téměř 17 miliard euro. Je tedy logické, že je to nástroj solidarity tento fond pro přizpůsobení se globalizace. Je tedy logické, aby tento nástroj solidarity zasáhl ve prospěch těch, kteří kvůli těmto obchodním dohodám nejvíce ztratí. Takže tam dojde, jak bych tak řekl, k přesunu peněz od těch, kteří vydělají, směrem k těm, kteří něco ztratí. Je to vhodný mechanismus, který vychází z toho, že chceme aby i na venkově zůstalo obyvatelstvo, které bude aktivní, bude vyvíjet určitou činnost. A chceme tedy moci zasáhnout, než bude zcela ukončena aktivita zemědělců. Musíme tedy anticipovat negativní dopady. A proto komise především na základě této analýzy ex ante, ale také na základě pozorování vývoje určitých proměných, například cenu produktu, dovozu, navrhne, aby pro určité produkty, které jsou negativně ovlivněny, v referenčním období za určitých podmínek navrhne členským státům, aby připravili žádosti pro zemědělce, kteří budou tímto ovlivněni. Členský stát musí dokázat, že zde bude skutečný negativní dopad na tyto zemědělce, ještě než tuto žádost předloží. Statistické informace, které mohou pokrývat celou Evropu, nestačí. Potřebujeme konkrétní informace z určitého regionu. EGF požaduje po 15 měsících zprávu, průběžnou zprávu. To je jedno z doporučení při průběžném hodnocení, hodnocení v polovině období a je to také naším cílem, jak jsem říkal. Chceme dosáhnout 50% reintegrace těchto pracujících na pracovní trh. těch prvních 12 měsících. Vracím se k tomuto aspektu. Je to záruka prostředku a ne záruka výsledku. Je jasné, že v některých regionech, v některých odvětvích u určitých typů pracujících je třeba vynaložit větší úsilí než v jiných případech. A členský stát tedy musí definovat balíček opatření, která budou brát velmi dobře v úvahu tyto potenciální potíže pracujících při opětovném začlenění na trh práce. Na závěr se zmíním o doporučeních, které jsme dostali v rámci hodnocení v polovině období. První taková odbočka. Můžeme sekretariátu výboru pro zaměstnanost v pondělí nebo v úterý předat executive summary a politická doporučení vyplývající z hodnocení v polovině období. Úplnou zprávu dostaneme asi v polovině prosince, ale už budeme mít velmi brzy, příští týden, k dispozici executive summary a politická doporučení. Proč to tak dlouho trvá? Souvisí to s tím, že teď zde máme problémy na radě, pokud je tu výjimku pro krizi. 2. února proběhne konference za účasti všech institucí a zainteresovaných stran, abychom diskutovali o této zprávě, o hodnocení v polovině období. Ale už teď můžeme říci k doporučením, že bychom měli snížit ten práh z těch tisíců pracujících, to byl ten původní práh v roce 2007, to jsme udělali, protože od roku 2009 už platí ten nižší práh, to znamená 500 propuštěných pracovníků. Měli bychom být tedy flexibilnější u tohoto limitního množství, to je v případě určitých specifických situací a malých trhů práce. Tím jsme také reagovali na tuto žádost. Měli by být tedy způsobili i sezónní pracovníci a pracovníci, kteří nemají smlouvu na dobu neurčitou a tak tomu bude v tom novém nařízení. Zachovali jsme mechanismus referenčního období 4 až 9 měsíců, abychom se omezili pouze na případy velkého propouštění. Pokud jde o implementaci, tak eh, tam jsme byli požádáni, abychom zlepšili a prodloužili implementační období. Původně to po 12 měsíců, teď už je to tedy 24 měsíců, takže i na to, to doporučení jsme reagovali. Pokud jde o monitoring a, a sledování předávání zpráv, tak eh, tam jsme taky žádáni o to, abychom lépe sledovali implementaci. A to bude právě případ toho, že po 15 měsících budeme požadovat zprávu, průběžnou zprávu. A také je zde požadavek, aby EGF byl viditelnější aby umožnil lepší výměnu postupu nejlepší praxe. A právě proto navrhujeme eh, zvýšení nebo tedy rozvoj technické pomoci, abychom mohli více pracovat s členskými státy, když se budou vyměňovat zkušenosti a tím by se tedy EGF zviditelnit. Pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak se zmíním o tom, jak to vypadá na radě, pokud jde o tu krizovou výjimku. 10. června jsme předložili návrh, aby se výjimka pro krizi prodloužila na další dva roky, to znamená 2012 a 2013, protože od 31.12. tohoto roku by už ta krizová výjimka měla přestat platit. A my jsme chtěli také zachovat míru spolufinancování na 65%. Evropský parlament vydal pozitivní stanovisko k tomuto návrhu 29. září. Na radě jsme uspořádali čtyři schůze skupiny pro sociální otázky, druho, dvě schůze koreperu, druhá probíhá v současné době a pořád ještě nebylo zaujato společné stanovisko na radě. Máme zde blokační menšinu šesti členských států, šesti nebo sedmi, a ta způsobuje, že pokud rada nedospěje ke kompromisu s parlamentem, tak od 31. prosince tohoto roku se vrátíme k té původní úpravě. To znamená, že jediným důvodem pro zásah globalizačního fondu bude propuštění v důsledku globalizace. A ti, kteří jsou pro návrh komise, kteří jsou flexibilní a chtějí najít kompromis, stejně jako komise, protože to, že bychom upustili od té výjimky kvůli krizi, to by znamenalo, že bychom využili pouze čtvrtinu potenciálu tohoto fondu. Přejeme si veřejnou debatu v rámci Rady EPSCO, která proběhne 1.12. Uvidíme, co Koreper dnes navrhne v rámci přípravy. Takže to, paní předsedkyně, byl popis situace ohledně návrhu komise pro nový fond. Zmínil jsem také těžkosti týkající se výjimky kvůli krizi. A také jsem řekl, že vám velmi brzy předáme první údaje vyplývající ze střednědobého hodnocení. Děkuji. Pan Krojcman tady není. Takže já si teď oficiálně zapisuji do seznamu řečníků eh, paní Markin, naše zpravodajka a potom další. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve děkuji komisi za tuto prezentaci. My už jsme vedli diskuze na půdě naší pracovní skupiny DGF má první připomínka se týká té vaší poslední připomínky, a to jsou ty výjimky v případě krize. A předesílám, že jde o moje osobní stanovisko, nejde to o stanovisko mojí skupiny. Nicméně já jsem naprosto škovaná tím, že rada si neuvědomuje potřebu zaintervenovat v případě krize za prvé, když se podívám tady na ta čísla, která jste nám sdělili, tak vidíme, že počet přihlášek díky té výjimce o krizi se meziročně od roku 2009 významně zvyšoval a zvyšuje se také v každém jednotlivém čtvrtletí. Předtím nemůžeme zavírat oči. A, a to tady ani neříkám na kraji, čeho se vlastně dnes nacházíme, pokud je o hospodářskou situaci, to také není předmětem dnešní debaty. Nicméně já nechápu, jaký je s tím problém. Pokud je tu problém eh, v rámci IDF, tak to je přeci IGF, to je přeci možné řešit aktualizací nařízení jako takového, ale zablokovat tu možnost udělit výjimku v případě krize v tuto chvíli, v této době je podle mého názoru naprosto nepřijatelné. A zase tedy, když si promítnu vaši prezentaci, eh, vidím, že jste říkal, že tedy během té konzultace se vyjádřilo 25 členských států a byla tu tedy eh, výrazná podpora eh, myšlence rychlé krizové intervence v případě rozsáhlého propouštění v důsledku krize. Takže já nechápu, proč to najednou zmizelo eh, z textu a já si myslím, že to rozhodně vysílá naprosto negativní signál, jestliže od 1. ledna příštího roku se budeme muset vrátit tedy k tomu původnímu modu fungování Fondu pro přizpůsobení globalizaci. To bylo tedy moje osobní stanovisko, ale teď tedy jenom několik stručných připomínek. Já se také těším na připomínky kolegů. Já tedy evidentně souhlasím se skutečností, že také tedy pracovníci, kteří jsou samostatně výdělečně činní, pracují na částečný pracovní úvazek, případně na dobu určitou, jsou také zahrnuti. Pokud jde o tu míru spolufinancování, já vidím, že ji zvyšujete na 65 u členských států, u konvergentních regionů případných členských států. Já nevím, jaká je situace ve Španělsku. Já jsem byla ve Španělsku a z toho mi vyplynula jasná informace. Členské státy mají problém, nebo tedy spíše regiony členských států mají problém získat přístup přístup k prostředkům z fondu EGF a to právě proto, jak vysoká je míra spolufinancování a také proto, a také z toho důvodu tedy preferují využití sociálního fondu, protože tedy mají omezený objem prostředků, které mohou do věci vložit a z toho důvodu velmi často nepoužívají EGF. A já si myslím, že 65% je naprosté minimum, já jsem si jistá, že se o tom povedou debaty na půdě výboru, ale také třeba si uvědomit, že máme transitní regiony, které, u kterých právě doběhlo to období konvergence a kde to může být 78% nebo možná 80%. A přitom tedy pro ně bude platit stejná míra spolufinancování jako pro regiony, které mají hrubý domácí produkt na úrovni 120 nebo 125%, takže tady je potřeba eh, tedy zachovat určitou míru pružnosti, možná, že tedy o tom ještě proběhne debata na půdě tohoto výboru. Pokud jde o tu hlavní změnu, je tady tedy celá řada změn a já jsem a potěšena se zavedením větší flexibility s tím, že celý ten proces od podání žádosti až do schválení je urychlen, protože to byl opravdu vážný problém. A v podstatě cokoliv, co můžeme udělat v zájmu urychlení procesu, si, se setká s podporou tohoto výboru. Nyní tedy, pokud jde o situaci zemědělců, tady naprosto nesouhlasím s komisí v tomto konceptu. Vy jste hovořil o situaci, která je příznivá pro všechny, o té situaci win-win, aspoň tedy tak zněl překlad. Vy jste řekl, že zemědělství by mohlo ztratit až 4,8 eh, miliard, ale pro průmysl a služby to bude znamenat zisk o 6,9 miliard. Já ovšem, když jsem si četla ty údaje o zemědělství a potenciálních ztrátách, které může utrpět, jsem vycházela jenom z těchto čísel. Nemám žádné informace o tom, jaký dopad to bude mít v oblasti služeb a průmyslu. Možná, že k tomu mi komise bude schopná něco říci, ale vy jste tedy hovořil o té eh, příznivé situaci a v návaznosti na problémy problematiku bezpečnosti potravin, zajišťování potravin z místních zdrojů a tak dále. To je přeci problém sám o sobě. Tady nevím, jak by to mohlo být příznivé a také nevím, kde to číslo 2,5 miliardy je opravdu zmíněno v tom nařízení EGF, protože tady hovoříme o ztrátě pro zemědělství, ztrátě 4,8 miliard. A také se chci zeptat komise, za jaké období měříte nebo odhadujete tuto ztrátu? O jakém časovém rámci tady hovoříme? A já nevím, co si myslí ostatní členové, ale já mám velký problém, a to jistě už asi víte, z předchozích diskuzí s číslem 2,5 miliard, které by se měly v textu objevit, pokud jde o zemědělství. Podle mého názoru najednou používáme EGF jako takovou zátku, jako e, takovou, takové záchranné opatření, kterými se snažíme kompenzovat negativní dopady naší obchodní politiky. A když si přečtete dokumentaci k tomuto fondu, je z ní jasné, že tedy to rozhodně nebylo původním záměrem fungování tohoto fondu. A jak už jsem řekla, my teď eh, tedy hovoříme o půl miliardě pro propuštěné pracovníky za celé to období. A já vím, že klidně můžete říci, že to je vše, co doposud bylo vyžádáno, ale my také víme, že ta čísla neustále rostou a že ta skutečná potřeba bude asi daleko větší. Takže já jsem tady, tady ve velice obtížné pozici. Druhý výbor, ve, který, ve kterém zasedám, je výbor pro zemědělství. Tam máme také velké obavy z návrhu komise, ovšem to je tedy jiný výbor, dobře. Tady však na půdě tohoto výboru eh, si myslím, že fond, který má být použít především pro propouštěné pracovníky a principiálně, a to je můj osobní názor, nemám problém s tím, aby z tohoto fondu byly financovány i potřeby zemědělců. Kdokoliv, kdo pracuje a přišel o práci, by měl mít nárok na prostředky z tohoto fondu. Nicméně, my víme, že komise navrhuje, aby až 2,5 miliardy z tohoto fondu bylo využito pro jaksi ucpání mezer nebo ucpání strán v zemědělství, které by měly dosáhnout 4,8 miliard celkem. To podle mého názoru není původním záměrem eh, tohoto nařízení. A nyní dáme slovo zástupci DG Agri, ale navrhla bych možná pakliže kolegové s tím budou souhlasit, abychom to učinili. Já se omlouvám, paní Marky, měla jsem to udělat předtím a myslím si, že by bylo užitečné, aby členové výboru měli jasno mm, v tom, eh, jak eh, to bude vypadat pro zemědělce, eh, protože tady máme prostě různé zprávy, jak to bude vypadat ze strany komise, jak to bude s rolí Evropského parlamentu. Zdali tedy kolegové budou s tím souhlasit, budeme postupovat takto a dám slovo zástupci rady. Samozřejmě, eh, prosím, Eh, nechte si čas, abyste dobře vysvětlil to, co máte, ale neopakujte to, co již řekl zástupce komise. Řekněte nám, eh, co je specifického eh, v celém tom startovacím mechanismu za stranu zemědělců, protože tady máme mnoho řečníků, kteří se chtějí vyjádřit. Prosím. Já navrhuji, vzhledem k tomu, že někteří máme otázky, abychom nejprve předložili otázky a pak ne, bude mít čas i na odpovědi, ale ještě předtím, než zahájíme debatu, si myslím, je lepší vyslechnout si obě prezentace z obou ředitelství. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, dobré. Dopoledne, dámy a pánové, budu hovořit velmi stručně prezentace byla společnou prezentací, takže náš kolega z ředitelství pro zaměstnanost vlastně velmi dobře vysvětlil i zemědělskou problematiku. Já se tedy vrátím pouze k tomu obecnému principu, proč zahrnout zemědělství do tohoto balíčku. Motivace je podobná, to znamená, že nám o podporu a pomoc těm, kteří trpí negativními dopady globalizace. Ale je to také rozdíl, protože tato dvě odvětví jsou rozdílná. Za prvé tedy to souvisí s tím, že už tu nehovoříme o pracujících, o placených pracujících, ale spíš o samostatně výdělečně činných osobách, což je typické pro zemědělce. A za druhé, ten největší rozdíl spočívá také v tom spouštěcím mechanismu. To znamená, že u nás nejde o nějaké masové propouštění, o tedy 500 pracovníků a více, protože sektor zemědělství je daleko více roztříštěný. A to jsou tedy rozdíly, které je třeba zohlednit v nařízení v tom, jak tedy bude aplikováno. Cílem je tedy být co nejkonkrétnější. Takže tu nehovoříme o plošné míře kompenzace pro zemědělství. Jde, hovoříme tu o podpoře, o zacílené podpoře těm zemědělcům, kteří působí v regionech, případně edvětvích, která byla nejvíce postižena dopadem globalizace. To je tedy v podstatě vše, co jsem k tomu chtěl říci. A už jsem tady obdržel první otázky a já jsem schopen vysvětlit, co ta čísla znamenají. Takže 4,8 miliardy to jsou ztráty odhadované v eurech. Je to tedy odhad. Ta čísla jsou k dispozici. Některá byla zveřejněna minulý týden. Takže tu vidíme tedy celou řadu různých dopadů. 4,8 miliard znamená ztráty pro zemědělství, ztráty příjmu ve srovnání se situací ve chvíli, kdybychom neměli dohodu. Je to tedy celkový eh, dopad ke konci období. Tím jsem chtěl vysvětlit, co to znamená. Děkuji. Zajímavé pro poslance je, abyste jim vysvětlili, v čem je ten postup odlišný. My jsme všichni zvyklí na, zvyklí na tom, jak EGF funguje. Členský stát podá žádost a je to, jak to funguje v zemědělství. Dobře, takže pár minut věnuji této problematice. Můj kolega zmínil, že to je odlišné, protože jde o proaktivní a nikoli reaktivní přístup. V případě pracujících průmyslu je to reaktivní přístup. A proč? Protože nechceme čekat na to, až zemědělec krachuje, než mu poskytneme pomoc, která mu umožní provést změny. Eh, čili je důležité anticipovat. A teď je otázka, co lze anticipovat. Jediné, co víme, v porovnání se situací, kdy v důsledku globalizace podnik propouští, protože se přemístí do Číny. Tedy ten rozdíl je v tom, že v zemědělství známe ty obchodní partnery a tady víme vlastně dopředu, co se bude dít. A my vlastně jsme tím spouštěcím mechanismem globalizace. Co víme? Na základě našich studií víme, eh, které, která odvětví, které regiony budou nejvíce postiženy. A my se snažíme využít tuto informaci, kterou máme k dispozici eh, dopředu, k tomu, abychom co nejvíce anticipovali. Co děláme v rámci tohoto období? Potom, co je uzavřená ta obchodní dohoda, má komise nějakou dobu na to, než tedy průběhu které tedy tato dohoda je, probíhá diskuzí na půdě rady a parlamentu. A mezi tím má komise čas vypracovat eh, studii vyhodnocení dopadu a tím pádem identifikovat regiony a odvětví, která budou nejvíce postižena. A díky tomu komise může přijmout rozhodnutí, ve kterém naznačí, o která odvětví půjde a dá členským státům možnost začít vlastně už pracovat na žádostech, na přihláškách, které však mohou být odeslány teprve ve chvíli, kdy ta dohoda opravdu vstoupí v platnost a má prokazatelné negativní dopady na zemědělce. Takže to je ten, ta odlišná část postupu ve srovnání s tím, jak EG funguje teď. Zbytek je velmi podobný. Já doufám, že tím se trochu vysvětlil rozdíl v tom spouštěcím mechanismu. Naše obava spočívala v tom, že jsme chtěli reagovat co nejrychleji. A nechtěli jsme vlastně čekat na to první vyhodnocení dopadu předtím, než zahájíme proces, který může být zdlouhavý. Děkuji mnohokrát a nyní další. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Evropské komisi za tuto prezentaci. Začnu naprosto upřímně. I po těchto vysvětleních si myslím, že zahrnutí zemědělců na úplně jiném základě než ostatní, u ostatních sektorů je naprosto absurdní. Máme tu horní limit. A víme, že velká část evropského, rozpočtu Evropského společenství jde do eh, kapitol, která, které řeší problémy zemědělců. Máme společnou zemědělskou politiku, která to řeší. A pokud tedy to budeme kompenzovat eh, i v rámci jiných oblastí, tak tedy vlastně otvíráme proces, který nemusí někde skončit. Najednou můžeme hledat prostředky i ze zdrojů, které jsou určeny eh, na restrukturalizaci nebo na ochranu životního prostředí nebo cokoliv jiného. Takže tady vidím nebezpečí. A buď to řeknete, že zemědělství je úplně stejné odvětví jako jakékoliv jiné. To znamená, že jakmile jsou lidé uznáni za uh, způsobilé, pro, jakožto příjemci, eh, prostředku z tohoto fondu, jde tady například o propouštění pracovníků nad počet 500, dobře, můžeme je zahrnit, ale jakmile tady zavádíme nové odvětví, pro které máme nové, nová pravidla, tak vlastně říkáme, máme stávající problém a teď hledáme oblast, kde najít peníze, jež ho vyřeší. Aha, napadá nás EGF. A já tady bych apelovala na ředitelství Agri, aby se vytvořilo vlastní nástroj. Také je mi líto, že celá ta debata o zemědělcích, já jsem se znova právě vrátila z materské dovolené a tohle mě úplně zaskočilo, to bylo úplně to poslední, co bych čekala v tomto typu návrhu. Eh, já souhlasím s tím, že EGF je, jeho fungování je třeba zlepšit, spousta věcí není řešena nebo nefunguje. Například je to problematika referenčního období, které je zmíněno, ale pak je to problematika období pro implementaci toho zmíněno není a to je problém. Nebo tady alespoň v minulosti to byl problém. Problém spočívá také v tom, že bohaté nebo bohatší země Evropské unie využívají fond daleko víc než chudší země, zvláště ty země, které mají obrovské potíže. Ty tedy využívají tento nástroj minimálně. A protože například v Řecku je obrovská vlna propouštění a e, my vlastně nevíme, a přesto ten fond není využívá. My nevíme proč. Je to kvůli vysoké míře spolufinancování nebo chybí administrativní kapacity, které by umožnily žádat o prostředky z tohoto fondu. My jsme se ptali několikrát na tuto problematiku. Evropská komise nikdy neodpověděla, neodpověděla ani na to, jak tedy chtějí tento nástroj lépe zpřístupnit těm chudším zemím. A ten největší problém, který máme s tímto nástrojem nebo s jeho rámcem, spočívá v tom, že bohaté podniky, které jsou opravdu velmi šikovné a umí se postarat o své propuštěné zaměstnance, jsou vlastně také uznány jako způsobilé v rámci těchto pravidel. Já si myslím, že ta krize je daleko logičtějším východiskem než globalizace, protože pokud podniky přesouvají výrobu do jiných zemí, do třetích zemí, kde jsou platy nízké, pak velmi často jsou to podniky, které jsou bohaté dost na to, aby se postarali o své vlastní propuštěné pracovníky a měly by být k tomu donuceny. EGF e, je fond, na který bychom se měli dívat spíše z pohledu evropské politiky, evropské strategie 2020, čili tomu přizpůsobení se zelené ekonomice a tedy e, tomu převádění pracovníků z odvětví, která jsou již zastarala, nemají žádnou budoucnost, e, už třeba proto, že přispívají k znečištění životního prostředí, čili jak tyto pracovníky přesměrovat do nových odvětví ekonomiky, která mají budoucnost. A e, to v zájmu toho, abychom z této krize vyšli z hospodářství, které je jaksi zelenější. Merci. Děkuji, pan Darden a potom paní Reiner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěl poděkovat eh, zástupci komise za jeho prezentaci. Eh, první poznámky následující po této prezentaci. Já bych se rád připojil k té mm, prohlášené vůli komise Eh, udržet tento fond, protože se domnívám, že je jistě užitečný, nezbytný a počet žádostí roste. To vlastně dosvědčuje jeho nezbytnost. A potom teď malá závorka, odbočka, která je důležitá, souvisí s tou diskusí kterou eh, máme v, eh, v ohledu, s ohledem na hospodářskou krizi nemůžeme akceptovat tuto pozici určitých států, kteří by chtěli prostě škrtnout tuto možnost podávat žádosti eh, z titulu krize, protože to je současný hlavní důvod žádostí, i když bychom se mohli tázat, kde je ta mez mezi původem pocházejícím z krize anebo z globalizace mm, protože tady jistě je vztah mezi krizi a globalizací, ale tím uzavírám závorku. Čili připojuji se k té prohlášené vůli udržet tento fond, který je nezbytný, užitečný, který je určený přímo pracovníkům. Je to také fond, který může přispět k potírání chudoby. O tom jsme hovořili minulý týden na plenárním zasedání. Také se připojuji k tomu navrženému rozšíření působnosti. To je velice důležité a také proto, aby zemědělci se mohli eh, dostat do tohoto rozšíření, ale zároveň mě to zneklidňuje z určitého hlediska. Co se týče toho Prahu stanoveného, jistě je zajímavé, že se udržuje tento mes, eh, tuto mes, tento prach a vyloučení malých a středně velkých podniků bude snad pouze ve výjimečných případech a nikoliv obecné. A zároveň se přidružuji také k tomu přizpůsobení Eh, co se týče délky pojednávání, také k technické pomoci, kterou musí poskytovat členské státy, protože ne vždy je toto zjevné. Je třeba skutečně vyzvat státy, aby se k tomu postavili. Jsem trochu zneklidněn z té části, která není potenciálně rezervována zemědělcům protože se tady řeklo, tady máme 5 milionů na 500 propuštěných, no to je spíše negativní signál týkající se zaměstnanců, zejména tedy v průmyslu. Zároveň mě to zneklidňuje, co se týče chování určitých členských států s ohledem na krizi, ale nechceme se teď vracet prostě eh, k této oblasti a Paní předsedkyně, uzavřel bych své připomínky tím, že řeknu, že tak trochu nerozumím těm prostředkům, které tady byly navrženy v souvislosti s urychlováním pokračování globalizace. Když se podíváme na statut quo v rozpočtové oblasti, protože to by bývalo mohlo třeba umožnit urychlení eh, přístupu těchto prostředků. Eh, tady je konstatováno, že často to způsobuje problémy, ale to, co vlastně způsobuje prodlení, je právě tato oblast a možná, že kdyby se tady změnil přístup, mohlo by to umožnit větší účinnost fondu a chápu, že pro zemědělce je to proaktivní opatření. Možná, že by tady mohlo, bylo učiněno, mohlo být i učiněno víc i pro zaměstnance v oblasti průmyslu. A, ne, a teď paní Ringer, prosím. Děkuji mnohokrát. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má v Rakousku dobrou pověst. Konečně je Evropská unie viditelná, vystupuje jako hasič požárů, jak v oblasti globalizace, tak jako, jak pro oběti globalizace, tak pro podporu obětí krize. To znamená, oba prvky jsou nesmírně důležité. Já mám tady konkrétní otázku, co se týče žadatelů. Řekl jste, že to mohou být i dva regiony. Mě zajímá, zda to mohou být i přeshraniční regiony, pakliže ano, jak by se to dalo podařilo zorganizovat. A pak musím samozřejmě něco také říci těm, kteří prohrávají, a to jsou ti ze zemědělství právě na základě multilaterálních dohod. Je prostě neuvěřitelné, já prostě takřka s neuvěřením naslouchám těm návrhům a mohu jenom říci, že to je nespravedlivé, dravé převrstvování prostředků. Je to vlastně krádež toho, co se mělo pomoci jedněm, aby se to dalo jiným obětem a zejména zemědělství. Ve společné zemědělské politice je výborně organizováno a proto je absolutně nepochopitelné, proč právě prostředky Evropského fondu pro globalizaci by měly pomoci i jim Eh, vy jste řekl, že se má jednat o nástroj solidarity, který více méně na jedné straně budou ti, kteří získávají, ale na druhé straně jsou ti, kteří prohrávají, to jsou ti v zemědělci, v zemědělství ale eh, když už tady máme ti, kteří prohrávali nebo ztratili něco v oblasti globalizace a když eh, by měli oni být zdrženlivější, aby měli něco dát jiným, kteří prohráli, no to mi přijde jako absolutně nepřípustné. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsme hodně hovořili letošního roku o tomto fondu. Předložili jsme také celou řadu návrhů, které usilují o jeho zlepšení. Ať už se jedná o praktické aspekty, tak i o takové věci, jako je spravedlnost, rovné rozdělení a tak dále. Obávám se, ale že to vše zatím ještě nebylo zohledněno. Tím chci říci, že v okamžiku krize, jako je tato, kde jsou země, které mají obrovskou nezaměstnanost a chybějí jim prostředky v rozpočtu, aby mohli splňovat základní požadavky, pokud je o podporu nezaměstnaných, zajišťování veřejných služeb a tak dále. A abychom mohli i nadále využívat tohoto fondu, musí se tyto země podílet minimálně 35% na spolufinancování a to je v současné situaci nemožné. My jsme byli v pracovní skupině, někteří z nás, kteří jsme tady, jsme velmi pozorně a zblízka sledovali různé žádosti, které byly postupně předkládány. A jako země s vysokým stupněm nezaměstnanosti jasně vidíme, že právě se nemůžeme využít EGF. Eh, e Jsou zde tedy správní, administrativní problémy, ale především je to způsobeno tím, že tyto země nemají prostředky na spolufinancování, které je z tohoto fondu požadováno. A to především eh, v současné době. A to souvisí s finanční podporou. Já tomu nerozumím, nechápu, jak komise může přistoupit do tohoto fondu na větší spolufinancování a ponechat EGF eh, e eh, mimo. Já to nechápu. Nechápu, jak to souvisí se samotnou filozofií tohoto fondu, který stanoví určitou eh, úroveň této pomoci, ale nebere v úvahu rovnost mezi členskými státy. Už se to několikrát ukázalo. Pro stejný počet nezaměstnaných, například v Portugalsku, my dostaneme, řekněme, 100 tisíc euro. A Německo třeba milion pro stejný počet nezaměstnaných. A to je nespravedlivé. Co musíme udělat, je přinutit komisi, aby našla jiná pravidla, jiný způsob fungování, aby EGF uspokojil potřeby těch, kteří čelí velkým problémům. Než právě těm potížím, kterým jsou například vystaveni nezaměstnaní eh, v této závažné hospodářské krizi pro určité země a tento fond by neměl okamžitě jít eh, směrem k bohatším zemím, zatímco ostatní pokračují zabřednutí v potížích a nemohou vůbec eh, mm, z tohoto fondu prostředky čerpat. Eh, já budu pokračovat skutečně v tom, abych vyžadovala komisi, aby nám řekla, jak chce vzít v úvahu tento problém pro přizpůsobení fondu. A další otázka, která je ještě závažnější a která vlastně ještě více rozvěřuje celý tento proces, je zemědělství. Uh, Eh, domnívám se, že zemědělství a společná zemědělská politika má k dispozici nástroje a je třeba nalézt odpovídající mechanismus pro tento proces. Je naprosto jasné, že zemědělci mají také právo na to, aby jim bylo pomoženo. To přitom my nespochybňujeme. To, co spochybňujeme, je užívat na to tento fond, který je tak málo vybaven prostředky pro to, aby se nalezlo řešení eh, pro ty, kteří mají stále více potíží, a to jsou zemědělci. Toliko tedy, paní předsedkyně, soubor otázek, na které bych ráda měla reakci. Pan Berger a pan Jean-Claude, pane Bergere. Já bych eh, rád ocenil, že prostředky fondu ve smyslu podpory v krizi a v takové té dramatizační fázi krize mohou být použity inovativním způsobem, smysluplným způsobem, že tedy to má být všechno reformováno, ale vůči tomu tady máme naprosto jasné struktury v ostatních fondech a možnosti podpory a my tady vůbec neznáme, neslyšíme nic o nákladovém scénáři, kolik to všechno bude také stát. A e, také proto není e, jasně pochopitelné, jaká, jaká pomoc bude tedy redukována zase na úkor jiných. A tady tedy vidím bod, kde se domnívám, že není snadné sledovat e, tento myšlenkový pochod. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já bych ráda udělala několik připomínek. Za prvé tedy eh, připomínky k prezentaci. Já se domnívám, když se podíváme na to, o čem hovoříme, a k tomu se ještě vrátí, prostě říci, že EGF je chápán eh, pro země, jako pro fond pro zemědělce, no to mi přijde tak trošku mimo mísu protože to není EGF, který je určen zemědělcům. Je to tak, že zemědělci mohou eventuálně žádat pomoc v tomto fondu, ale když se podíváme na ta čísla, tak je třeba mi říci, jak to bude vypadat do budoucnosti a zda tedy v budoucnosti DG Emploa bude odpovědný i nadále za tuto sociální politiku, protože v současné době, když se podívám eh, na eh, soud, který projednával také o otázky budoucnosti eh, určitých fondů, Zdá se mi, že to tedy eh, se bude týkat sociální politiky, ale proč? Mně to přijde jako paradoxní přístup. Proč se říci, řekne, no, ono se tolik toho nečerpalo, protože bylo těžké prostě to zrealizovat. Byly tady určité státy, které byly proti, ty docela dobře z toho vyšly. Některé země ten fond vůbec nenárokovaly no, asi by měli mít lepší technickou pomoc, aby se zmobilizovalo to, aby mohli čerpat prostředky, ale to všechno se říká o minulosti. A teď se praví, že pro tři čtvrtiny tento, ze tří čtvrtin tento fond má sloužit zemědělcům. To znamená, že se tady vzdáváme. Já neříkám, že bych chtěla, aby tady bylo více obětí eh, globalizace v průmyslové oblasti, ale vidím tady tu rozvíjící se dynamiku a cítím mou odpovědnost a mám pocit, že to absolutně neodpovídá těm navrhovaným číslům. Nebo dopad, ten příklad, který vy jste tady dával s Mercosurem, by měl být tedy eh, znovu asi přeprac, přehodnocen. Protože když se podíváme na to rozdělení mezi agri a průmysl, tak co to tady je s těmi, obál, s těmi obálkami a rozdělování v obálkám? Jestliže eh, rozhodnutí soudu bylo, že sociální opatření zemědělců má být financováno z toho fondu a druhá část z tohoto fondu, z jiného fondu, no v tomto případě je to sociální politika, ale teď je-li to sociální politika jak pro lidi z průmyslu, tak pro zemědělce, no tak eh, to přeci je jedna věc. Eh, proto, aby se, aby se prostě uspokojili členské státy, eh, které chtějí eh, používat tuto obálkovou metodu, eh, zatímco v realitě, zatímco v, v principu se jedná stále o stejnou věc a sice o sociální otázku. Tady jsem se chtěla skutečně vyjádřit Eh, v duchu alespoň některých členů výboru. Vy říkáte, že je to nástroj pro řešení krize a to znamená, bude to mimo rozpočet. Ale pro, rozpočet, pro, pro, pro zemědělce to vůbec není pravda. Vždyť je to stálý mechanismus. Tak je to stálý mechanismus nebo není? Je to krizové nebo není to krizové? A když jsme tady v oblasti zemědělství, tak už vůbec nejsme v doméně krize. Ocítáme se e, na volném trhu, při ve volné výměně zboží, e, kde je to programováno a podporováno e, Evropskou komisí, tak to vůbec není krize, to je prostě určitá zpracovaná politika. Proč v tomto případě nechcete opravdově programovat rozpočtovou položku pro tuto oblast? A co se týče kofinancování, spolufinancování, tady se tedy musím vrátit k tomu. Vy říkáte tady um, o té zprávě za polovinu toho období, ale pakliže jedna země nebude aplikovat eh, eh, něco z fondu soudržnosti nebo z fondu eh, pro přizpůsobení se globalizaci, jaké, jak to chcete udělat, aby se tato idea napravila, aby byla odstraněna ta nerovnováha kapacity členských států čerpat z těchto různých fondů. Já už jsem o tom hovořila, já se domnívám, že bychom tady měli mít určitou, určité eh, odchýlení financování, od financování pro země, pro určité kategorie v rámci soudržnosti. A to jsou kategorie ve Federu, ve Fondu pro venkovský rozvoj a pro pomoc zemědělství. A vy jste tady zmínil Mercosur. Ehm, to mě skutečně udivuje. E, ta studie dopadu, o které jste se zmínil, kde se říká, 4 e, osminy, 8 a 10 pro nejrůznější oblasti, pro zemědělství, průmysl a pro služby, Kolik eh, pracovních příležitostí z toho se vytvoří v Evropě? Jak jste aplikovali článek 9 Lisabonské smlouvy tak rychle a těch 17 miliard, to je to, co nás všechny zajímá, když se hovoří o sociální politice. A řekněte mi také, jak bude vypadat přizpůsobená fiskalita těmto číslům, které přijdou z oblasti průmyslu zemědělství. Čili tři otázky. Dopad článku 9, realizace pracovních příležitostí v Evropě a eh, jak přizpůsobíte tato čísla. Chápu cíl těch spolufinancování 50, jestli to bude do budoucna dobře ale eh, v, domnívám se, že v této oblasti máme problém s počtem obyvatelstva, kde se má, vlastně mají prostředky z EGF čerpat. Viděli jsme to například v Portugalsku, ale i jinde, že tam, kde aplikujete přímo šitý projekt na míru, a vy mi řeknete, že tady se prodlouží odchod do důchodu a že to změní orientaci toho obyvatelstva tam, kde je teď 50-50, 50 na 50. Eh, très personnalisé sur une population, disons, à l'âge de 59 ou Když tady hovoříme o tom eh, věku, který zatím je 55, i když řík, můžete říct, že to bude prodloužené, tak jak to tady teď bude vypadat? Eh, protože takové to bylo tady také určité vzdělávání, školení například v oblasti zahradnictví, za, nebo v oblasti hygieny života. Eh, v souvislosti se stárnutím populace a já se domnívám, že toto jsou zajímavé věci a ty pomohou, mohou pomoci osobám, ale myslím si, že to nemá být cíl eh, tohoto fondu IGF, eh, protože tady máme strategie New Skill, New Jobs a osoby, které jsou obětí globalizace, by se mohly vlastně také přiklonit k této iniciativě New Skills, New Jobs. A teď, když se podíváme na situaci restrukturalizace, restrukturalizace. Myslím si, že to není přímo a výlučně složka naše, čili zaměstnanosti. Eh, domnívám se, že i moji kolegové z jiné oblasti by měli tady klas příslušné otázky. A teď se omlouvám, zapomněla jsem ještě jeden bod týkající se Evropského parlamentu. Jedná se o populaci, která může být dotčena, nebo kterou to může zahrnovat. Vy jste řekl, že je to určeno eh, samostatně výdělečným osobám nebo zaměstnancům. A co malé a středně velké podniky? My máme tady stále, komise také stále zdůrazňuje, jak je nutné pomoci malým a středně velkým podnikům, kterých se zejména dotýká hospodářská krize a máme eh, tento problém například eh, v sub, eh, v, u zaměstnanců, kteří pracují jako subdodavatele v textilním průmyslu. Čili tady se to bude týkat určitých různých oblastí Evropského parlamentu, ale znovu musím zopakovat, nechápu, proč vy z DG Agri jste řekli, že, není, že je možné, pardon, že není možné naprogramovat jak rukou, jaká katastrofa se děje v oblasti zemědělství. No tedy promiňte, ale nemusíte, být, nemusíte mít křišťálovou kouli, abyste nemohli vidět, že v oblasti průmyslu, eh, eh, jak u autovýrobců nebo v oblasti textilního průmyslu nebo v oblasti kovospracujícího průmyslu není možné předvídat, co se stane. Myslím si, proto nerozumím, proč tady budou dvě naprosto dva naprosto různé postupy. Eh, které budou znamenat velké a různé intervence ze strany Evropského parlamentu. Eh, protože vlastně tady zazněly příspěvky, které se týkají vás obou. Vím, že je tady celá řada otázek, ale zároveň je to poprvé, kdy v tomto výboru se zaobíráme touto složkou, která je tak nesmírně důležitá. Dám tedy možná nejdřív slovo zástupci komise a potom zástupci rady. A možná, že by nám tlumočníci mohli dát pět minut, bude-li to nezbytné. Děkuji mnohokrát. Merci, madame la, la, la Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji poslancům za různé otázky. Pokusím se zodpovědět maximum z nich. Na otázku výjimky pro krizi, tak tam komise stejně jako parlament je znepokojena současnou situací v radě. To by znamenalo, že krize už eh, nebude existovat od 31. prosince tohoto roku. A já si myslím, že zde máme zcela oprávněné obavy oba dva. Pokud jde o přístup regionu, několik vystoupení se týkalo především této otázky a otázky spolufinancování. Jak jsem říkal, bude-li zde základní sazba spolufinancování na 50%, eh, může vystoupat až na 65% v regionech, které mají větší problémy. Jsme tedy zcela otevřeni a připraveni být flexibilní, mít odstupňované míry spolufinancování od 50 u těch bohatších zemí až po 65 u zemí více postižených krizí. Historická připomínka. V diskuzích eh, o krizové výjimce v roce 2009 eh, komise navrhla 75 To ovšem bylo zcela zablokováno na radě. A když se v současné době díváme na situaci, která se uplatňuje pro prodloužení té krizové výjimky, tak mám určité pochybnosti pokud jde o to další navýšení na 65 v novém programovém období. Když hovoříme o regionech, rád bych se také vrátil k otázce rovnosti, která zde byla zmíněna. Samozřejmě je zde velký rozdíl mezi tím, jak se na EGF obracejí členské státy a jaká je zde tedy míra toho zásahu ze strany EGF, když to tedy srovnáme mezi jednotlivými státy. U Německa je to pět eh, tisíc euro na pracovníka, v jiných zemích eh, Portugalsko podobně méně a jsou státy, kde je to ještě vyšší. Musím ale říci, že EGF to nejsou lékaři bez hranic. My si nestanovujeme opatření, jsou to právě členské státy, ty navrhují opatření na základě své zkušenosti, svých systémů. A právě proto jsme zavedli tento cíl 50 opětovného začlenění pracujících na pracovní trh, abychom stimulovali členské státy k tomu, aby zaváděly programy, které budou co nejvíce přizpůsobeny jejich populaci. Právě proto, abychom také setřeli ten rozdíl, který máme mezi členskými státy. Proto jsme tam dali maximum 50% pro ta pasivní opatření. To znamená, že se snažíme reagovat na různé položené otázky. A pokud jde o tu rovnost, spravedlnost, tak tam bereme v úvahu malé a střední podniky stejně jako velké. Funguje to už v současné době protože máme možnost zasáhnout eh, na úrovni jednotlivých odvětví a regionů, protože zde máme tři způsoby, jak zasáhnout a tyto tři způsoby jsou zachovány. Za prvé pro velký podnik a jeho subdodavatele, za druhé pro určité odvětví či region a za třetí pro výjimečné případy nebo pro malé trhy ty druhé dvě možnosti se týkají, nebo ty poslední dvě možnosti se týkají především malých a středních podniků a malé a střední podniky vystupují také jako subdodavatele velkých podniků. Ředitelé malých a středních podniků jsou už nyní způsobilí, to znamená i jim můžeme pomoci v té fázi přerodu. Myslím si tedy, že zde máme celou řadu věcí, která umožňuje odpovědět na vaše otázky. Jen se ještě podívám, co tady máme. Kolegům z DG Agri ponechám otázky zaměřené na zemědělství. To ponechám na nich. Myslím si, že jsme se pokusili zrychlit proces na maximum, ale musíme mít na paměti to, že tento fond prostě zůstává mimo rozpočet. Mimo rozpočet to jsem vysvětloval před chvílí, to znamená, že nechceme mobilizovat rozpočet v případě, kdy to nebude potřeba. Kdybychom měli předem stanovený rozpočet a kdybychom ho nevyužili, řekněme, že si staví, stanovíme třeba 350 milionů euro pro tento fond každý rok. A pokud použijeme jenom 50 milionů, tak nám tam zůstane 300 milionů, které nebudou využity. Přišlo nám tedy užitečnější, abychom pokračovali touto formou, to znamená mimo rozpočet, abychom využili ty různé dostupné marže a tím pádem maximalizovali využití peněz a rozpočtu společenství. Právě proto tento proces zůstane i nadále takovýto, ale pokusíme se jej zredukovat protože členské státy už mají teď lepší zkušenosti, i my lépe známe národní systémy, takže postupujeme rychleji a myslím, že se můžeme zamyslet ještě nad dalšími procesy. Určitě se o tom zmíním na skupině pro EGF e v neformálnějším rámci, kde budeme hovořit o možných zlepšeních, ale máme ještě možnosti, jak získat čas, protože je jasné, že potřebujeme zasahovat rychle, velmi rychle. Ale říkáme také členským státům, zasahujte už od začátku. Tady je to spolufinancování, které můžete dostat až později. Až dosud máme nulový neúspěch při rozhodování o EGF. Právě díky spolupráci s Výborem pro zaměstnanost, s radou, díky spolupráci všech zúčastněných jsme nikdy nerozhodli v případě, kdy jsme dostali žádost. Když se podíváte na ten fond eh, pro zásah v případě katastrof, tak eh, tam v 70, v 75% případů to rozhodnutí vůbec nepřijde. Nicméně členským státům říkáme, že v případě hromadného propouštění je na nich, aby začali jednat, protože je to jejich zodpovědnost. Oni musí začít uplatňovat opatření. My solidárně zasahujeme, abychom spolufinancovali. Můžeme také pomoci tím, že umožníme výměnu nejlepších postupů, ale hlavní zodpovědnost leží na členských státech důležité je a právě proto máme teď problém s tou krizovou výjimkou, protože ten důvod globalizace říká, je to obecný problém v celé Evropě, takže důvod pro solidaritu, pro evropskou solidaritu tady jasně existuje. Je to celoevropský problém. Když ale hovoříme o krizi, tak mnoho členských států říká, krize se musí řešit v rámci členských států, ne v rámci celé Evropské unie. Nevím, jestli jsem odpověděl na všechny otázky, asi ne, ale čas nás tlačí, takže rád bych předal slovo svým kolegům z generálního ředitelství Agri, aby odpověděli otázky o zemědělství. Thanks for your feedback. Uh, very useful. Děkuji, děkuji za vaši zpětnou vazbu. Já chci jen zmínit to, že klíčovou záležitostí je otázka proč jsme zvolili jít tedy cestu nařízení se společnými pravidly, navíc to spolu sebou přináší různé aspekty. My jsme také obdrželi ten rozpočtový návrh, který nabízel poměrně široce pojatou podporu zemědělcům, kteří se stali oběťmi globalizace. A tím, že jsme to sloučili s návrhem nařízení k EGF, otevřeli jsme vlastně možnost eh, použít prostředky i z tohoto fondu a také tu navrhujeme něco, co je daleko restriktivnější než ty obecné politické pokyny, které jsme obdrželi, protože uvolnění prostředků z tohoto fondu je možné pouze v případě významného poklesu cen, v případě krize, v případě, že se dohodnou, eh, že dojde k dohodě mezi institucemi, Jde o plošnou sazbu, čili je to všechno velmi konkrétní a je tam také jasně řečeno, e, o jakou podporu jde. Nejde o podporu příjmu, jde o podporu, která umožní zemědělcům přizpůsobit se změnám. Například opustit tedy stávající obtížnou situaci. 2,5 miliard je věnováno na zemědělství. To ale neznamená, že tyto peníze použijí zemědělci každý rok. Protože i tady tady vstupuje do hry ten důležitý prvek nutnosti se dohodnout. A exist, jistě se najde celá řada let, kdy vlastně tento fond nebude třeba aktivovat v zemědělském sektoru. A pak je tu také tedy to vyhodnocení dopadu. Já jsem řekla, že jich existuje celá řada. Minulý týden jsme zveřejnili důkladnou studii, která se zaměřuje na dopady na jednotlivých eh, na jednotlivé regiony. Nabízíme vám také tedy odkaz na příslušné stránky. A tady v rámci tohoto eh, vyhodnocení dopadu jsme hodnotili dopad nejenom na zemědělství, ale také na služby a průmysl, což je tedy taková obecná formulace, ale my to v rámci průmyslu rozdělujeme i na jednotlivá odvětví a také jsme se snažili kvantifikovat dopad na zaměstnanost jak v Evropské unii, tak i jinde. Nejde tedy o žádnou vědu, jde o různé studi- schrnutí různých studií, které nabízí eh, různé pohledy na věc, eh, v něčem se shodují, v něčem se liší. Děkuji mnohokrát. Mm, eh, ukončíme toto zasedání. Chtěla jsem také poděkovat tlumočníku, že s námi zůstali a pomáhali nám až do konce. A, a naše příští zasedání našeho výboru se koná 5. prosince odpoledne. Děkuji.